A very good morning to everybody um, for um, our two-day meeting. I could have a thank you very much of your order. Um, it's a... Uh, Dobrý den. Uh, já myslím, že zahájíme, protože máme velice nabitý program. Uh, těší mě, že tu vidím některé členy přítomné dnes ráno. Uh, jako obvykle vítám všechny, eh, kdo nás sledují na internetu. A taky eh, bych chtěl upozornit, že tady máme náš poslední newsletter. Členové jej dostanou a kdo o to má zájem z diváku na internetu, tak si může toto přihlásit taky eh, přes, k odběru. A takže tady máme veškeré informace a s, máme webové stránky o digitální ekonomice, kde jsou také uvedeny programy eh, našich schůzí. A dále informace ohledně vývoje jednání v trialogu a tady taky najdete shrnutí tedy v eh, jednání, v trialogu a tedy v tom newsletteru to můžete také sledovat. Eh, co se týče programu na dnešek a zítřek, chtěl bych vás informoval o jedné změně. Máme eh, bod ohledně Eh, pozemních eh, služeb eh, při letecké dopravě a výbor pro dopravu nechce nic měnit, tak a my zřejmě taky ne, takže to je bod, který můžeme vypustit, má to být na konci Eh, hlasování o eh, té eh, příslušné směrnici, čili bod 15. A ještě se podíváme, jestli tu máme další oznámení. Chtěli jsme upozornit na úmluvu Mezinárodní organizace zdraví o kontrole tabáku to dostanou členové e-mailem a je to k dispozici v různých jazykových verzích. Žádný zápis nemáme, takže můžeme přistoupit k prvnímu bodu, což jsou aktuální informace o průběhu třístranných jednání. Je tady paní Rojtová? Nikoli dobře, tak já vás budu informovat o včerejších jednání o novém legislativním rámci. Jedná se především o celní kodex. Já nevím, pan Šváb asi o tom bude referovat, takže budeme mít celní ústupky v oblasti celního kodexu, veřejných zakázek a e, potom eh, další, další dva body, takže začneme eh, celým kodexem. Pane Švábe, prosím. Ja, vielen Dank, Děkuji, pane předsedo. Já mám velkou radost z toho, že dnes já mám hovořit za své kolegy o tom, jak probíhají jednání o celním kodexu. Pane předsedo, vy jste byl také přítomen a proto vás žádám, eh, jestli na něco zapomenu, abyste mě doplnil. Já chci říci, že Konstanc mi sdělila, že hlavní téma zasedání 19. se vztahovalo na harmonizaci s celním kodexem v rámci Lisabonské smlouvy. Trialog eh, se také konala výměna názoru a zdá se, že hlavní nesoulady budou vyřešeny. Na trialogu se také diskutovalo o pravidlech e, původu a také o dalších aspektech, které by mohly být vyjmuty. Na e, návrh předsedy bylo dohodnuto, že na úrovni technické budou vyřešeny věcné neschody mimo pravidla původu. Po zasedání zpravodajka sdělila, co si myslí že kde nebude možno dospět k uspokojivému výsledku vzhledem ke lhůtě. A právě proto sdělila komisi, že žádá o prodloužení lhůty tak, jak to obsahuje mandát IMKA z 21. února. To je všechno z mé strany, pane předsedo, a já jsem k vaší dispozici, jestliže budete mít nějaké další dotaz, otázky. Děkuji vám. já jsem byl také zmíněn a proto bych vám chtěl říci, že se bude konat 10. dubna další trialog a pak vás seznámíme s definitivním stanoviskem. My doufáme, že tyto problémy, především v oblasti eh, přenesených aktů, dokážeme vyřešit. A to jsou horizontální otázky a tyto otázky se budou projevovat ve veškerých jednáních v rámci trialogu a právě proto musíme stanovit obecné principy pro začlenění zahrnutí těchto aktů do směrnice. Děkuji vám za vaši informaci. Chci se zeptat, zda-li má někdo z poslanců nějakou otázku, máte možnost ji položit. Ano, není tomu tak. A nyní přejdeme ke koncesím, k udělování koncesí a nyní dávám slovo zpravodaji. Eh Děkuji, pane předsedo. Tady taky podobně jako Andreas bych chtěl připomenout, že eh, jste členem diskusí o trialogu a eh, takže mě samozřejmě kdykoliv doplňte, podobně jako stínoví zpravodajové. Chtěl bych připomenout, že jsme obdrželi jednací mandát do trialogu práce začaly. Naplánovali jsme pět trialogů, s tím jeden společný eh, pro veřejné zakázky. První se konal 12. března ve Štrasburku a byl doplněn několika technickými schůzemi, tři technické schůze s radou a se konaly a jedna je naplánovaná na pátek 22. března. Dosáhli jsme několika kompromisů, e, předložili jsme kompromisy týkající se obecných zásad a minimálně na těch technických schůzích e, probíhají věci celkem dobře. Chtěl bych e, ocenit otevřenost všech, jak stínových zpravodajů, tak rady a komise. Víte, že ty výchozí texty všech tří institucí byly velmi vzdálené, ale hodně se zblížily. 12. března byla řeč o definici koncese a především použití dvou slov, které, tří slov, které jsou předmětem diskusí procurement podle našeho názoru příliš připomíná státní zakázky a e, dále concedent a a um, potom byla velká diskuse o ekonomických eh, zájmech, o transparentnosti a zdá se mi, že postupně překonáváme určitou, určitý odpor rady vůči návrhu eh, parlamentu a dosáhneme asi zajímavého kompromisu. Pak jedna diskuse ohledně Prahu. Prahy 8 milionů eur, který jsme stanovili, se zdá být v rozporu s mezinárodními dohodami, čili o tom si musíme promluvit. A potom otázka výlučných práv, která byla také předmětem diskusí s radou a tady si myslím, že se rýsuje kompromis. Co se týče délky koncesí, je tam hlavní téma a sice ujistit se, že princip na jehož základě je koncese časově omezená, bude zakotven v textu. Takže všechny ty kompromisy byly zaslány stínovým zpravodajům včera. Můj kanceláří s výjimkou otázky těch Prahů, kde eh, rada i parlament zastávají tedy odlišné názory i nadále. Ale celkově ta jednání probíhají dost dobře a u problematických bodů mm, se jedná Myslím si, že je potřeba taky prohloubit určité pojmy. A e, parlament chce hlavně dosáhnout jasného, pragmatického, čitelného textu. To bude asi hlavní přínos parlamentu do této nové legislativy. Takže tolik z mé strany, pane předsedo, ohledně e, stavu jednání. Good. Thank you very much uh, for that. Dobrá, děkuji. Má někdo nějaké otázky? Pohledně diskusí o koncesích. Dobrá. Takže přistoupíme k veřejným zakázkám. Pan Tarabela. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. První trialog, zatím proběhl jenom jeden, bylo to 6. března v příjemném ovzduší všichni projevovali porozumění, komise sehrála pozitivní roli, kdy se snažila nabízet kompromisní řešení tam, kde jsou ty rozdíly mezi radou a parlamentem větší. Nicméně mohu konstatovat v tuto chvíli, že zatím rada se zdá poměrně eh, jaksi Eh, neochvějná ve svých pozicích a nemá moc velkou tendenci, eh, jak si činit kroky směrem k parlamentu. Říkám to raději rovnou, protože to je můj dojem z první schůzky. Technické schůzky byly početné, zatím proběhly čtyři za účastě rady a umožnili eh, také pokročit. Chtěl bych zdůraznit, že by možná v budoucnu bylo užitečné. Ono to asi Um, bude pravděpodobně snaží, eh, až technické schůzky eh, budou probíhat nějak eh, pravidelně. My budeme ty trialogy mít asi jenom do června, do června ale když je to ta, trošku předžvíkané před trialogem, je to výhodné s tím, že třeba víme od rady, že tady je to špatné, tady bychom mohli mm, s tím něco udělat. Cílem prvního trialogu bylo jednat o procesech, to je takzvaný klastr 1, procedury, eh, veřejné zakázky, autocertifikace, elektronický pás. Jak jste si to možná všimli, když jste četli text přijatý radou, tak se zdá, že přístup rady není tak zcela integrující jako přístup parlamentu. My bychom opravdu stáli o jednotný trh s takovými interoperabilními uzly a rada má ten problém, že musí dát dohromady ne sedm politických frakcí jako v parlamentu, ale 27 zemí eh, sjednotit, což je pro ně ještě složitější než pro nás, i když pro nás to taky není lehké. A já mám pocit, že rada dává přednost takové Evropě na objednávku, co se týče této elektronické procedury, která pak přispívá k fragmentaci trhu zatímco implementace elektronických nástrojů usnadňuje život podniků eh, a je to příležitost, kterou bychom neměli zmeškat. Hodně se diskutuje tedy o různých možných kompromisech. Povinná transpozice všech procedur, tam jsme jaksi neochvějní, to, se, to musí být povinná implementace, eh, procedury musí být transparentní, eh, po 24 měsících po implementaci s výjimkami, které musí musí být omezené, jasné a související s předmětem zakázky. My v parlamentu spíš eh, jsme proti eh, ustanovení o důvěrnosti, která by omezovala elektronická podání. Evropský eh, pás by měl být interoperabilní, přeložený ve všech jazycích, tak aby ve všech zemích byl přístup k údajům z členských zemí a tady ta výměna dat, aby byla reálná. A na závěr bych chtěl hm, Eh, ocenit eh, práci stínových zpravodajů, kteří přispěli k obhajování pozice parlamentu. Doufám, že to bude takto pokračovat i dále. Příští trialog se bude konat 26. března a to bude zřejmě ten hlavní chod. Bude se to týkat dvou významných klastrů. Klastr 5, eh, který se týká malých a středních podniků a jejich možn, optimálního zapojení veřejných zakázek a druhé je druhý je klastr 2, kde jsou mm, především jaksi ty sociální a environmentální aspekty. Takže tolik z mé strany, pane předsedo. Ano, dobrá, já si myslím, že to je velice užitečné. Správně jste upozornil na dynamiku jednání, která někdy bývá složitá. Chci také zdůraznil, že tady nás čeká ještě velká technická práce a to souvisí s tím, že my musíme jako pra, parlament prověřit veškerá témata, která hodlá rada a komise navrhnout. A jsou tady nějaké připomínky k této zprávě? Já mezi námi vítám paní Rojtovou, která je zpravodajkou k nové legislativnímu rámci a já bych jí chtěl požádat o krátkou zprávu, protože jsme pod časovým stresem. Paní Rojtová, chcete nám něco říci o včerejším dialogu a o pokroku ve vaší záležitosti? Eh, děkuji, pane předsedo. <clears throat> Já bych chtěla v první řadě velice poděkovat stínovým zpravodajům a také předsedovi Harborovi, protože si myslím, že se nám včera podařilo něco, co jsem ani nedoufala, a to je svým způsobem eh, přiblížit se eh, na 99 k uzavření jednání o Eh, těch, eh, jedné z těch klíčových směrnic, eh, které technicky řeší Goods Package z roku 2008. Já bych ráda upozornila na, na úspěchy, které se podařilo už v předchozích technických jednání dosáhnout téměř skoro vše, co jsme tady odhlasovali, tak se podařilo prosadit a jestli není na to čas, tak já k tomu, když tak udělám potom nějakou zprávu pro výbor, aby, abych nezdržovala. Eh, to klíčové jednání se včera natáhlo o hodinu a půl proto, protože eh, Rada má velký zájem, aby pracovní skupiny, které dnes existují eh, v rámci komitologie, měly zakotvenou svou působnost i pokud jde o implementaci různých nařízení. Nicméně eh, ta, tuto povinnost, kterou si Rada představuje zakotvit do těchto směrnic, zakotvit nemůžeme, protože to je porušení vlastně primárního práva Lisabonské smlouvy. A současně se také domníváme, že se jedná o eh, věc, která patří do, eh, na, na půdu na jiná jednání. Nicméně se nám podařilo najít nějaké kompromisní řešení, které by upozornilo na to, že že je dobré, když eh, v rámci eh, těch komitologických výborů jsou experti, eh, národní experti sektoriální přizváváni a když se s nimi konzultuje, konzultují implementace těch směrnic tak to asi tak ve zkratce musím říct, že i ta rada, i komise byly velmi střícné a že eh, jsem ráda, že se to snad podaří. Za předpokladu, že eh, bude pracovní skupina rady eh, tento pátek souhlasit s tím zněním, na který jsme se dohodli, tak bychom to odsouhlasili tak, že by v květnu bylo hlasování na plenárním zasedání a před námi je dojednání eh, zbývajících 5 ze eh, těch zbývajících 8 u těch zbývajících osmi směrnic, tedy těch dalších osm směrnic eh, máme vyjednáno horizontálně i sektoriálně 95 eh, procent a já doufám, že se nám těch 5 podaří zakotvit. Za předpokladu, že právě tady ta kompetence eh, těch pracovních výborů bude zohledněna i, i v těch osmi směrnicích, si myslím, že se to podaří. A pak bychom o tom zbytku balíčku mohli hlasovat na plenárce v září. thank you very much. Děkuji vám. Ano, my včera jsme dospěli k úspěšné dohodě a stávající ustanovení vyprší v červenci tohoto roku, takže můžeme takto postupovat dál. Velice vám děkuji. Ano, já chci ukončit tento bod a chci říci za prvé, že první trialog o profesionálních kvalifikacích se bude konec, konat dnes večer. Paní Vaňo je naše zpravodajka, takže příště se o této zprávě budeme bavit a také rekreační plavidla. To je moje téma. Tady opět zahájíme expertní schůzky začátkem května. Tady máme ještě před sebou hodně práce a také bych vám chtěl říci, že Eh, nás zajímaly především kategorie a zdá se, že rada bude s parlamentním návrhem souhlasit. Takže tady se nám podařilo udělat velký pokrok v této oblasti. Takže mohu ukončit pravděpodobně tento bod a to je nová iniciativa, na, e, kterou na jejíž cestu se tento výbor pustil a také lidé musí chápat, jaký pokrok se dělá v rámci trialogu a to je důležité pro e, zpravodaje, stínové zpravodaje a my chceme, aby celý proces byl transparentní. A nyní máme před sebou důležité stanovisko, o kterém se bude zítra hlasovat, a to jsou klinická hodnocení léčivých přípravků. Nyní budete seznámit eh, s pozňovacími návrhy, ale nesmíme to prodlužovat, protože máme před sebou slyšení. Já tedy žádám pana Buzoje, aby nás seznámil s pozňovacími návrhy a uvidíme, zdali se budou chtít vyjádřit ještě další stínoví zpravodajové a zdali se na nich dokážeme shodnout. Prosím, máte slovo. Děkuji, Malkome. Já budu hovořit maximálně pět minut a pokusím se omezit svoje vystoupení Velice dobře se mi spolupracovalo se stínovými zpravodaji, se eh, sekretariátem. Eh, toto záležitost je velice důležitá a týká se to inovativního postupu v oblasti klinických hodnocení byly předloženy kompromisní pozměňovací návrhy a také ústní pozměňovací návrhy, na kterých jsme se shodli, že by to mohl být dobrý kompromis, ale kvůli technickým potížím a znění je lepší je předložit jako ústní pozměňovací návrh. První návrh se týká definice, co je zásadní oznámení o e, klinických hodnocení a my jsme tuto část o omezili a vymuli, protože věcné hodnocení spíše závisí na obsahu a ne na lhůtě. My jsme dospěli ke kompromisu a tady se nás také nás zajímá oznamující člevní stát. Někteří poslanci chtěli, aby o tom rozhodl členský stát. Já nemám s tím problém, když do toho bude hovořit členský stát, pokud dodrží lhuty. Proto jsme dospěli ke kompromisu, že s budou členské státy podávat zprávy, ale členské státy se mohou shodnout v průběhu tří dnů na jiném členském státu. Potom, pokud se nedohodnou, pak potom ten oznamující členský stát musí být navržen sponzorem. A potom tady máme také eh, soulad s omezujícími ustanoveními v členských států v případě klinických hodnocení a to se týká především zranitelných osob. Je to třeba třeba také definovat eh, národním eh, právem, protože toto není eh, definováno evropským právem. A potom tady máme také etický aspekt. A tady se hovoří o etickém hodnocení, které, se, které probíhá textem. A proto já jsem nevrhl, abychom to sepsali do článku 7a, což se týká jak autorizace studií a pokusů a podle kompromisu klinické pokusy začnou jenom tehdy, až bude eh, hodno, podáno také etické hodnocení. My se domníváme, že text navržený komisí musí být formulován tak, aby byl zdůrazněn etický aspekt. Předlaž, předkládáme zde další kompromisní návrh a když nová aplikace, nové úpravy mají být navrženy. Kompromis 16 eh, navrhuje větší klepsibilitu v oblasti krizových situací. Komise tady hovoří o minimálním riziku, což je podmínka pro zahájení pokusu, aniž bychom měli informovaný souhlas. A to se týká v kritických situacích, kdy je v riziko ztráty života. A my tady eh, navrhujeme podmínku, že pod podmínky eh, účasti v pokusu musí odpovídat naději pokusu a nesmí to být disproporční pro příslušný subjekt. A pokud se eh, týče transparentnosti, tak o tom nadále hovoříme, ale je to důležitá věc. My kompromis byl navržen a ten je následující Souhrn výsledků je zveřejněn po dvou letech po ukončení pokusu. My jsme změnili lhutu z roku na dva roky, aby data nebyla zveřejněna dříve než ve lékařských věznicích protože vždy vědci a akademici musí mít k dispozici čas, aby se s těmito výsledky mohli seznámit obsah souhrnu je nový, e, pří, e, nová příloha 3a, což je založeno na pokynech komise a zde jsou obsaženy všechny prvky, které umožní další, všem e, výzkumníkům seznámit se s výsledky. Za třetí pro komerční klinické studie bude 30 dní po ukončení eh, vývoje produktu. Je třeba také chránit komerční zájmy, tak aby se podpořila inovace. Já navrhnu další ústní pozměňovací návrhy týkající se pomocných léčivých přípravků a také předložíme společné pozňovací návrhy a také budeme zde vyjasňovat například také pozňovací návrhy vyjasňující postupy oznamujícího členského státu, když se klinický pokus stane nadnárodním a potom tady je také určení právních zástupců, což musí být interpretováno ve světle vnitrostátního práva podle Eh, národních definic. Všechny tyto návrhy jsou součástí vašich podkladů a já se domnívám, že tyto návrhy zlepšují text a také zlepšují jeho filozofii a já doufám, že všechny politické skupiny dokáží tyto návrhy zítra podpořit. Um, Děkuji vám za vaše vyjádření a nyní vyzývám stínové zpravodaje, eh, jestli jsou tady a jestli chtějí nějak okomentovat tyto pozměňovací návrhy, případně projevit svou podporu nebo nikoli. A tam vidím, prosím. Thank you, Mr. Chair. Děkuji. Děkuji vám za vaši snahu nalézt dobrá řešení. Mm, my podporujeme některé ty kompromisy, ne všechny. Zatím ještě máme určité problémy v tomto směru, ale během pracovní skupiny dnes o tom budeme hovořit, ale každopádně děkujeme. Sorry, Philippe sorry omlouvám se, Filip Žuva eh, jsem přehledla, přehledl. Eh, tak eh, především podporujeme všechny kompromisní návrhy předložené panem Buzojem. Za druhé chci připomenout, že pět kompromisních návrhů bylo proměněno na ústní pozměňovací návrhy na žádost IMKO, takže bych byl rád, aby nebyl nikdo proti. Můžeme, můžete hlasovat pro nebo proti, ale abyste nebyli proti předložení ústních pozměňovacích návrhů. A Eh, dále u kompromisu číslo 7 chci upřesnit, že je velmi důležitý protože za prvé uvádí, že uveřejnění je povinné, což v tuto chvíli zatím není, negativní výsledky nebývají uveřejňované, tady budou. Za druhé musí být ta publikace přizpůsobená široké veřejnosti a také, jedno, a také publikování přizpůsobené vědeckým pracovníkům, aby mohli kontrolovat výsledky. Ale jeden z výsledků právě toho kompromisu je, že to uveřejnění je povinné ne do roka, ale do dvou let. A to z toho, toho důvodu, aby ta studie byla dostatečně vědecky seriózní. Čili když děláte nějakou práci, tak ji nejprve uveřejníte ve vědeckém časopise. Pokud jsou ty práce uveřejněny na webových stránkách Evropské unie dříve než ne ve vědecké publikaci, tak hrozí, že tito vědci potom uh, budou předmětem vykrádání informací. Čili ty dva roky, to je ta potřebná doba pro publikování vědecké práce. A, a a předtím, než to bude na evropských webových stránkách, musí to být publikováno v té vědecké eh, publikaci, což je důkazem právě serióznosti eh, takové studie. Některé neseriózní studie mohou být na eh, webových stránkách v podstatě hned, ale to, že byly publikovány seriózním vědeckým časopisem, je důkaz toho, že taková studie je opravdu seriózní. Čili to je základ vlastně proto, aby to také potom veřejnost správně chápala. Děkuji. Děkuji. Pani Müller? Ich kann mich kurz fassen. Já budu stručná. Samozřejmě s Chci poděkovat za spolupráci a chci poděkovat za dobrou práci panu Busoji. Eh, Samozřejmě nebudeme proti tomu, aby byly podány ústní pozměňovací návrhy v žádném případě, ale nemůžeme podpořit veškeré kompromisní návrhy, podpoříme část a jsme skeptičtí, pokud jde o závěrečné hlasování, protože víte, že si myslíme, že bychom potřebovali mnohem větší transparentnost a informovanost veřejnosti. Tady máme své pochybnosti a my naše hlasování probereme ještě s kolegy z výboru N mě Mnohokrát děkuji. Uh, Paní McClark, děkuji. Bylo zajímavé pracovat na tomto tématu a já děkuji zpravodaji za uh, spolupráci s námi. Eh, je tu celá řada dobrých kompromisů. Doufáme, že to povede k zjednodušení vlastně celého procesu. Já jsem předložila pozměňovací návrhy k článku 2, to se týká definic, a také tedy mm, tam ten eh, samostatný etický výbor v článku 5 je teď to daleko srozumitelnější. Já mám jediný problém s kompromisem 7, tam došlo k vypuštění textu v určité míře. Já chápu v potřebnou flexibilitu v některých situacích, ale celkový kompromis podpořím, protože si stejně myslím, že je to zlepšení oproti stávajícímu textu, nicméně mám k tomu určité výhrady. A chtěla bych poděkovat kolegům za podporu mých kompromisů, především kompromisu 6 tak aby to mm, hodnocení rizik a přínosů tam bylo správně vyvážené a děkuji každopádně zpravodaji za tuto velice obtížnou práci na toto téma. Děkuji. Paní dopad, chce vystoupit a jestli někdo ještě další se chce přihlásit? Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za dobrou práci, která byla vykonána. A měla bych ještě otázku, doplňující otázku pana pan Buzoje. Jedná se o číslo 4 k článku 7 a 9. Eh, tady je uvedeno, že autorizace pokusu může proběhnout teprve po souhlasu kompetentní komise. Já jsem velice proto, aby tato komise byla dotázána, musí být dotázána. Tady se jedná ale o Národní etickou komisi. A moje otázka za prvé, Existuje nějaká definice této etické komise? Za druhé, existuje v každém státě takováto etická komise? A za třetí, pokud tomu tak není, tak je pro mě velice důležitá otázka zda, protože se jedná o nařízení, existuje tady automatické vzájemné uznávání těchto pokusů nebo ne. Tady se skutečně jedná o otázku zdraví, o ochranu občanů a občanek a já si nepřeji, abychom se tady otví, aby se tady otvíraly dveře nějakému volnému obchodování. A to je pro mě velice důležitá otázka. Um, any other, um, any other comments from members? Mají mm, členové nějaké komentáře k tomu? Vím, že máme tady silný tým z eh, DG Sanko, taky nevím, jestli chcete eh, vystoupit. Máte minutu, abychom stihli teda ještě projednat další body. Omlouvám se, že na vás takto tlačím, ale mm, už jsme na konci bodu. Především tedy děkuji zpravodaji i stínovým zpravodajům za skvělou práci. Chtěl bych zdůraznit dva body, které jsou významné. Jeden se týká budoucích aktivit etického výboru a za druhé společné e, normy e, účasti. K prvnímu bodu etické výbory jsou orgány samoregulace u některých projektů a chtěli bychom zdůraznit, že nebylo cílem komise eh, odbourat práci etických komisí z našeho návrhu. Naš, na, našemu návrhu nebylo dobře porozuměno, ty, činnost těchto výborů je součástí povolovacích řízení v celé řadě členských zemí. A proto dáváme, každý, každý členský stát má bohatý prostor na vytváření etických komisí a my tady chceme respektovat tradice a, a, a expertizu jednotlivých členských zemí. Takže budeme pečlivě studovat návrhy, které budou sloužit k objasnění tohoto tématu. A chtěl bych znovu zdůraznit, že práce etických výborů by měla být součástí povolování eh, uvedených v tomto návrhu nikoli jako separátní paralelní proces. A k druhému bodu, zase sice ochrana společných eh, norem eh, pro ochrany, tam účast na Eh, ochrany účasti na eh, klinických eh, pokusech. Tam je podstatné, aby byla, byl jediný soubor nástrojů, to znamená, pokud máme mít společné povolování, musíme aplikovat stejná kritéria na klinické testy. Pokud budou kritéria odlišná, pak to nebude fungovat. Proto taky parlament správně žádá, aby eh, komisi tedy, aby toto, eh, tento přístup jaksi byl sjednocený. Co se týče kritérií na ochranu pacientů, my vlastně přebíráme stávající směrnici, co se týče těchto kritérií, která jsou prakticky totožná. A tato existující kritéria Eh, jsou eh, mm, eh, jaksi z roku 2001, fungují na základě mezinárodních standardů a pokynů a snažíme se je dále ještě zlepšit. Nicméně si myslíme, že pro dobré fungování návrhu nařízení ten je třeba udržet jednotný soubor pravidel pro povolování a, a klinické testy. V loňském roce v případě řady klinických testů došlo k poklesu o 10 a tato směrnice bude přínosná pro Evropu, pro evropskou konkurenceschopnost, pro evropské pacienty i evropskou vědu a doufáme, že toto nařízení bude eh, schváleno. Bohužel vám nemůžeme dát eh, více času k dispozici a nyní na závěr pan Buskoj. Děkuji vám. Já nebudu mít závěrečné slovo. Já chci zodpovědět důležitou otázku paní Gebhardt. My jsme přesvědčeni o tom, že skutečnost, že komise nehovoří o etických výborech, neznamená, že by komise je nepodporovala. Ale my se domníváme, že je třeba jasně říci, že etické hodnocení je integrální součástí tohoto postupu. A zde Eh, jde také o to, že každý členský stát může si organizovat své postupy, jak chce, ale musí dodržovat příslušné lhuty. Všechny členské státy mají etické výbory, někdy na národní úrovni nebo na regionální úrovni. Je také jeden členský stát, který má etické výbory na obecní úrovni, ale my to tímto nařízením nechceme měnit. My chceme, aby etické výbory byly součástí hodnocení, aby byly dodrženy lhuty. Děkuji, děkuji vám za vaši práci. Zítra o tomto eh, spisu, o tomto dokumentu budeme hlasovat zítra v 10 hodin. A nyní přecházíme k dalšímu bodu a to je návrh zprávy pana Foxe o online hazardních hrách na vnitřním trhu. A toto také je v souladu se zelenou knihou komise. My si vyslechneme dnes dopoledne několik exportů, ale musíme tuto diskusi dokončit 10.30, protože pak následuje další slyšení a my se tímto, touto zprávou budeme ještě v budoucnosti dále zabývat. Proto dávám slovo panu Foxovi, aby nás seznámil s tímto tématem a potom bude hovořit paní Pietikainen. Ona má o to téma velký zájem a já tady vítám také finské zástupce, pan Picardo, také se dostavil mezi nás a potom budou hovořit eh, další stínoví zpravodajové. A nyní dávám slovo panu zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl uvítat pana Picarda, ministra z Gibraltaru, já jsem rád, že vítám zástupce Gibraltaru v Evropském parlamentu. Já bych vás chtěl seznámit s touto zprávou a také jsem konsultoval tuto zprávu s příslušnými aktéry. To znamená s aktéry provozovateli těchto her a také experty na závislost na hrách a hazardu. A já jsem také jejich připomínky zapracoval do prvního návrhu zprávy. Poslanci si zajisté uvědomují, že zpravodaj má k možnosti pouze 6 tisíc písmen na návrh, první návrh zprávu a právě proto jsem nemohl se vyjádřit v celé šíři, ale toto můžeme napravit v budoucnosti. Já jsem získal dojem z výměny názoru, že je zde průřezem všech stran eh, odhodlání něco udělat o ochraně. A také Některé členské státy eh, hodlají eh, omezit online gambling a hazardní hry tak, aby chránili spotřebitele. Jestliže však členský stát zakáže eh, hazardní hry, anebo jestliže omezí hazardní hry natolik, že to pro, ně, pro spotřebitele nebude zajímavé, potom zaženého spotřebitele do nezákonných trhů. Tady jsme hovořili o subsidiaritě, ale hodláme to vyvážet tak, abychom také respektovali judikaturu soudního dvora. Při zpracovávání zprávy jsem také vycházel z akčního plánu komise, který se zaměřuje na následující věci. Administrativní spolupráce, ochrana spotřebitelů, praní špinavých peněz a integrita sportu. Já jako právník, anebo jako bývalý právník, se domnívám, že soulad s právem je nejdůležitější. A jaká je zde naše role? Jestliže vytváříme pravidla pro společný trh, kde některé členské státy jsou beztrestné, tak si říkám, proč se o to vůbec snažíme. A komise také již zahájila řízení pro porušení povinnosti, ale komise jednala pomalu, ale musí se postupovat rychleji. My chceme vyslat jako parlament jasný signál, že když členské státy mají možnost regulovat své hazardní trhy, pak toto musí dělat eh, v rámci pravidel pro vnitřní trh. Je také očividné, že sdílení nejlepší praxe je v zájmu nás všech a také expertní skupina dělá dobrou práci a měli bychom ji podporovat. Od ostatní provozovatelé mimo EU mají e, lepší možnosti a my bychom s nimi měli e, spolupracovat na multilaterální, komunitární či bilaterální bázi. Naší prioritou e, je především vytvoření regulovaného trhu, který bude bezpečný pro naše spotřebitele. Jestliže tento trh nevy, nevytva, nevytvoříme, pak se naše spotřebitelé uchýlí k nezákonným trhům a to není v našem zájmu. E, naše, moje zpráva se na e, ochranu spotřebitelů zaměřuje a žádám všechny ostatní kolegy, aby se tímto aspektem také zabývali. A pak tady máme také praní špinavých peněz a také integritu sportu etickou nezávadnost sportu. Závěrem chci říci, pane předsedo, že se těším na příspěvky svých kolegů od stínových zpravodajů a také se těším na příspěvek eh, zástupce Gibraltaru. Děkuji. Děkuji za úvod. A nyní bych pozval dva experty, aby vystoupili a hovořili o regulaci hazardních her každý dostane pět minut, vím, že to je krátké, ale e, jsou k tomu k dispozici dokumenty. Pan Sakari Ayras, což je poradce ministra vnitra Finska, který bude hovořit o online hazardních hrách, hrách ve Finsku. Velice vás vítáme. A dále ministr Gibraltáru pan Picardo, kterého rovněž srdečně vítáme a který bude hovořit o regulaci na Gibraltaru. Takže začneme ministrem Gibraltaru. My máme kopii vašeho vystoupení, myslím, ehm, ale máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Bylo mi řečeno, že se mám omezit na 10 minut, takže se pokusím urychlit eh, svoje vystoupení a závěry. Čili děkuji eh, za příležitost vystoupit před vámi, abych vás seznámil s eh, regulací online hazardních her a budoucnosti tohoto odvětví. Jak víte, 30 tisíc obyvatel Gibraltaru mm, jak si vstoupilo do Unie před 40 lety a 40 let online her, eh, kdy vlastně začaly eh, mm, eh, sáskové agentury přijímat sásky po telefonu. Naše aktivity nebo hazardní hry začaly na Gibraltaru před 50 lety a uh, usilujeme o maximální uh, regulaci a, a e, jak si čistotu tohoto uh, rezortu. Domníváme se, že totiž žádná regulace vede k vysoké kvalitě. Uh, několik světových jmen, firem, eh, jak si eh, pochází z Velké Británie a jiných míst a eh, my chceme, aby Gibraltar byl oblasti, kde jsou rizika omezená, kde eh, pověst eh, v těch eh, hazardních her není poškozená a snažíme se zachovat vysokou úroveň regulace a přejeme si, aby byla vysoká úroveň regulace v Evropě i ve světě. Gibraltar jako součást jednotného trhu eh, se snaží využít příležitosti, které jednotný trh eh, poskytuje, ale eh, snažíme se, aby tedy i tato, toto odvětví bylo maximálně regulované. Například naše regulace vyhovuje kontrole ze strany komise a naši operátoři musí musí eh, splňovat všechny normy eh, obou zemí, tedy původu i Gibraltaru, eh, země jako v Francie, Itálie a podobně, změnili své modely, které původně byly monopolistické a byly liberalizovány a na Gibraltaru nicméně stále trváme na tom místních licencích Eh, což je, myslím, důležité, eh, že Gibraltar je jediný stát, který vyžaduje, eh, aby se operátor stáhnul z, z trhu, pokud nesplňuje legislativu USA z roku 2006. Některé, někteří operátoři, kteří ovládli americký trh a evropský trh a dokonce v některých členských zemích Evropské unie mají licence, u nás nemají povolení provozovat hazardní hry. V tomto kontextu bych tedy chtěl zmínit několik detailů a e, v souvislosti s akčním plánem Evropské komise. První prohlášení komise je apel na členské státy, aby dodržovaly principy jednotného trhu a implementace evropské legislativy by měla být prioritou. Jak členské státy, tak e, operátoři potřebují mít jasnou představu a jakékoliv nejasnosti v legislativě způsobují ne, nejistotu na trhu pro operátory i pro spotřebitele, kteří potom nejsou náležitě chráněni. Evropská e, unie e, Ovšem eh, je důležité, aby nebyli penalizováni ti, kteří dodržují legislativu, na rozdíl od těch, kteří ji porušují. A my nabízíme politiku otevřených dveří eh, regulátorům, politikům eh, a v právu, protože jim považujeme spolupráci mezi regulátory za velice důležitou. Regulátoři musí, nemohou pracovat izolovaně a nebrat v úvahu zájmy eh, kolegů z jiných zemí. My bychom takovou eh, eventualitu třeba nepřipustili v oblasti finančních trhů. Mm, Gibraltar z vlastní definice eh, je nejdéle existujícím vlastně eh, místem fungování evropských eh, operátorů a doufáme, že výsledek jednání tohoto výboru podpoří ještě větší spolupráci mezi regulátory. Eh, také se zavazujeme ke sledování veškerých, veškerého vývoje v oblasti této, eh, tohoto odvětví, máme expertní eh, znalosti, se kterými jsme připraveni se podělit s ostatními zeměmi. To je opravdu důležité. Operátoři z Gibraltaru eh, se účastňují charty podpory spotřebitelů a ochrany spotřebitelů asociace eh, bezpečného sportu eh, také přispívá eh, k omezování rizik hazardních her podle čtvrté směrnice a nech, a jakoukoliv stížnost spotřebitelů vždy řešíme a snažíme se zajistit spotřebitelům eh, nejvhodnější ochranu. Chtěl bych také nabídnout naší podporu doporučením zprávy IMCO ohledně eh, spolehlivých opatření pro eh, stopování aktivit a bezpečného hraní a přejeme si, aby eh, existovala společná databáze eh, vyloučených eh, spotřebitelů. Akční plán pro zamezení podvodům a praní špinových peněz eh, považujeme za zásadní součást ochrany spotřebitelů a budoucnosti tohoto odvětví. A na závěr, pane předsedu, eh, chci říci, že poskytujeme licence pouze nejsilnějším a nejspolehlivějším hráčům eh, a Eh, musí mít zřízené eh, kanceláře a mít pracovníky přímo na území Gibraltaru a eh, hlásíme se k modelu založenému v celé řadě zemí podle různých kultur. My na Gibraltaru chceme, aby tedy naše legislativa byla respektována a Eh, máme eh, licence, některé operátory, kteří mají na Gibraltaru licence déle než 40 let a eh, již dlouho aplikujeme pravidla proti praní špinavých peněz, proti zneužívání online hazardních her a na ochranu spotřebitelů my chceme pomoci právě k dalšímu zkvalitňování tohoto procesu, protože Gibraltar je uznávaný jako významný úzel. Eh, v oblasti hazardních her jsme takovou eh, Silicon Valley eh, hazardních her a proto je pro nás důležité, aby byla tato mm, problematika řádně regulovaná a tento mm, Eh, o toto odvětví bude tedy zkvalitňováno tak, aby Gibraltar měl eh, vždy co nejkvalitnější legislativu, aby existovala jakási značka Gibraltar a značka EU, což znamená nejefektivnější regulaci ve světě. A eh, já jsem přesvědčen, že toto potom poslouží k nejlepší ochraně spotřebitelů. Well, thank you. Thank you very much indeed. Uh and for your willing... Děkuji. Děkuji. Been able to hear, hear from you. Ano, děkuji vám za vaše slova. A nyní žádám dalšího zástupce, který je z jiného konce Evropy, ale ze země, která tuto problematiku řeší to je pan Sakary Aeras, který je poradcem e, v rámci ministerstva a nyní máte možnost nás seznámit s vaším příspěvkem. Prosím, dodržte plus minus pět minut, protože nemáme příliš mnoho času, ale je to pouze úvodní diskuse a budeme se touto problematikou dále zabývat. Takže toto je opravdu skvělá možnost Eh, jak se poradit o této problematice. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci. online hazardní hry ve Finsku eh, souvisí s tím, že máme loterijní zákon, který stanovuje úplně úpravu pro provozování loterie. Eh, hazardní hry nejsou běžnou hospodářskou aktivitou a právě proto náš hazardní, systém hazardní her je založen na monopolu tří eh, korporací, které jsou zákonné. Všechny ostatní jsou nezákonné také eh, zákon zaručuje eh, práva těch, kteří se účastní veřejných loterií a lze, jede také o to, aby se minimalizovaly škody eh, fondy eh, a finance jsou potom distribuovány na podporu zdraví, sociální prosperity, sportu, eh, tělesné výchovy a mládeže. Tak, abychom mohli ochránit spotřebitele, je třeba také identifikovat hráče, než začne hrát. Finská korporace kontroluje jméno, eh, číslo sociálního zabezpečení, stáří a také domicil hráče hráče spolehlivým způsobem v průběhu registrace a nebo než začne hráč hrát. Registrační proces se dělá tak, že se používají osobní údaje e-bankingu. Člověk, tedy spotřebitel, musí být minimálně 18 let star, musí mít e, bankovní číslo ve Finsku, finské sociální zabezpečení a musí mít také stálou adresu ve Finsku. Je třeba také identifikovat e, zákazníka, než se začnou dělat transakce. Nesmí Eh, se hrát volně, musí eh, být zde k dispozici herní peníze. Také musí být k dispozici i banking a to má zabezpečit, že každý eh, spotřebitel musí mít jeden účet, nejsou, do, není dovoleno více účtů. V průběhu registrace jsou taky stanoveny eh, denní limity či měsíční limity pro prohru. Já také chci eh, zdůraznit, že dodržujeme eh, usnesení Evropského parlamentu z roku 2011, kde Evropský parlament volá po účinných metodách, jak řešit problém hazardních red, mimo jiné tím, že se také stanoví eh, limit pro výdaje v průběhu určitého období. My dosud dostáváme také e, data z Národního rejstříku a tam si ověřujeme také stáří, e, adresu a další údaje. My také e, chráníme mladistvé před vstupem na trh s hazardními hrami a vylučujeme je z tohoto trhu. Veškeré změny v adrese a v dalších požadavcích e, jsou zaznamenány a registrovány. E, také, jak již jsem již hovořil, všichni musí mít účet. Registrační proces také eh, vychází z informací o, eh, z informačního systému o obyvatelstvu. Eh, jak již jsem o tom hovořil, tak tady máme jméno, příjmení, které je zde uvedeno v tomto informačním systému, potom také číslo sociálního zabezpečení, stáří, a tak dále. Všichni hráči jsou prověřováni a hráči, kteří se odstěhují do zahraničí, také jsou vyjmuti z této báze, tak aby se nedala jejich čísla a jejich registrace používat při praní špinavých peněz. Podle našeho průzkumu veřejného výmění, ta, e, mínění, tak jsme zjistili, že škodlivé dopady hazardních her se snižují a také se snižuje množství peněz, které se používá pro hazardní hry. Děkuji vám za pozornost. Well, thank you very much indeed. That's... Děkuji vám. Ano, děkuji vám za toto hodnocení a za tento příspěvek ze kterého budeme také vycházet. Já děkuji všem a nyní dám slovo stínovým zpravodajům a oni se mohou vyjádřit a pokud budeme mít čas, tak eh, budou moci hovořit i další poslanci. Tak jako první bude hovořit paní Petikainen a tímto zahajuji diskusi. Děkuji. Jsem si vědoma toho, že máme málo času, takže budu velmi stručná. Především Děkuji našemu zpravodaji za zahájení diskuse a myslím si, že můžeme dosáhnout velmi dobrého kompromisu, eh, jak se o to třeba tady ve výboru snažíme, protože to je velmi důležité téma, které si zaslouží Eh, abychom se opravdu shodli napříč přes hranicemi, eh, protože to je důležité bez ohledu na politické pozadí. Já bych chtěla upozornit tady na několik mm, bodů, které je potřeba zvlášť zdůraznit. Za prvé děkuji za způsob, jakým je zpráva vypracovaná. Byla bych si přála více referencí co se týče zvláštního charakteru hazardního hraní, protože my všichni víme, že to není běžné hospodářské odvětví. A všechna zdůvodnění našich systémů, která se právě liší od normální regulace vnitřního trhu, vychází z toho, že hazardní hraní není běžné, běžné hospodářské odvětví, podobně jako třeba cigarety a některé jiné. Takže musíme zajistit zvýšenou ochranu jednotlivce a spotřebitele. A to je tedy ten výchozí bod té zprávy a tady já, si, já předložím některé pozměňovací návrhy v tomto směru. Za druhé, svědomím, jak jsme už tady slyšeli, že existuje rozdílná tradice v jednotlivých členských zemích, která se musí taky respektovat, tak eh, si myslím, že toto musí být respekt, eh, více eh, vyjádřeno v tak si ta problematika subsidiarity a aby tedy v případě hraní online určitá konzistentnost v evropské regulace, ale musíme respektovat princip subsidiarity, musíme respektovat a žádat eh, eh, tyto eh, hazardní firmy pro hazardní hry, aby tedy toto respektovali. Co se týče identifikace, placení, jediný bankovní účet, spolupráce mezi členskými státy, to už jakýmsi způsobem je v té zprávě obsaženo, ale přála bych si, aby to bylo více zdůrazněno. v textu. Myslím, že určitý počet těch bodů už je vyjádřeno ve zprávě Kreutzmann a e, takže bychom se mohli podívat, jak bychom se z toho mohli poučit a třeba něco z toho zapracovat do naší zprávy. Každopádně se těším na další plodnou spolupráci s panem zpravodajem. Děkuji, paní Šalimoza. Děkuji vám, děkuji také za obě prezentace. Je vždy užitečné vědět, jak se situace řeší v jiných členských státech a je důležité také vědět, že existují různé přístupy v různých členských státech v oblasti online hazardních her. My toto musíme v současné době a také v budoucnosti respektovat. A já se domnívám, že tento aspekt se musí více projevit ve zprávě. Já tedy předložím takovéto pozměňovací návrhy, kde budu zdůrazňovat princip subsidiarity a také skutečnost, že musíme respektovat právo členského státu vydávat předpisy v této oblasti. Já jsem také přesvědčena o tom, jak členské státy musíme se postarat o to, aby členské státy dodržovaly smlouvu. O tom není pochyb. Ale dá se to udělat různým způsobem, než jak to v současné době řeší zpráva. Já si myslím, že bychom zde měli zvolit poněkud odlišné znění, tak abychom nezbuzovali dojem, že si myslíme, že služby online hazardních her jsou normální hospodářskou činností. To tamu tak není a to musí být také ve zprávě vidět. Když se tady hovoří o administrativní spolupráci mezi členskými státy, tu bychom mohli zlepšit, ale je důležité, abychom tlačili na členské státy, aby těsně spolupracovali. Já si myslím, že na tom bychom měli trvat. A potom ještě se chci vyjádřit o ochraně spotřebitele. Já jsem ochotná zde diskutovat o dalším pokroku na komunitární úrovni. Vy všichni víte, že nám leží ochrana spotřebitele na srdci a také musíme se postarat o ochranu hráčů a gamblerů, především pokud se týče reklamy, protože reklamou se musíme zabývat lépe než v současné době. Tak jak jsem o tom hovořila minule, tak manipulace s výsledky zápasů je pro nás důležitou věcí a na tuto věc bychom se měli zaměřit. Já jsem přesvědčena o tom, že dospějeme k dobrému řešení a k dobrým kompromisům a já se těším na naše budoucí jednání. Děkuji. Good, thank you very much. Um... Děkuji. Takže my, e, poslední zpravodajem pan Krojcman, tento výbor už dlouho vlastně se zabývá toto otázkou, eh, otázkou regulace velice odlišných odvětví, takže využijeme vašich expertních vědomostí. Malcolm, eh, first, eh, also zuerst möchte Děkuji. Für seinen Bericht. Chtěl bych poděkovat kolegovi Foxovi za jeho zprávu. Jak už tady bylo zmíněno, máme časové omezení a byli jsme všichni vyzváni eh, k tomu, abychom ještě tuto zprávu společně s ním zkonkretizovali. Komise já si myslím, že tedy komise by měla podniknout právní kroky v členských státech, pokud nejsou právní předpisy v souladu s evropským právem. Zpráva by mohla ještě více zdůraznit, že to platí pro státní monopoly, tak také pro liberalizované trhy. Že Měli bychom tedy postupovat tak, že monopoly si chtějí udržet svůj monopol, ale i ti, kteří mají licence, ti také nemají komfortní podmínky. Nemusíme zavírat nad tím oči. Monopoly eh, a možnosti spojovat hazardní hry s tímto pokrokem by nebylo dobré pro dočené osoby. Zřejmě tady máme také problémy mezi překladem z angličtiny a mezi německým překladem, protože tam jsou možná některé nejasnosti. Týká se to také udělování licencí, protože je třeba eh, dodržovat transparentnost a základy, zásady, tak, aby se mohly v podstatě tyto zásady eh, rovného zacházení a právní jistoty eh, zohledňovat. Spolupráce v oblasti Eh, zprávy. Musí se tady také eh, používat v celých, eh, celé EU tyto mechanismy. Dneska jsme slyšeli hodně o Finsku, pokud jde o identifikaci hráčů, tam je to vzorové. Proto nechápu ty, kteří říkají princip subsidiarity je třeba dodržovat, to je správné, ale mám-li dobré vzory, jak ukázat ukázalo Finsko. Proč by tedy měly být podněty na evropské úrovni, aby to mohly ty ostatní státy dělat stejně dobře? Jestliže chceme proti hazardní hrám bojovat a také chceme, tak bychom samozřejmě měli následovat ty nejlepší příklady z praxe, eh, abychom umožnili ochranu mládeže, ochranu hráčů a já se dále přimlouvám za to, že bychom se měli držet licenzovaných postupů postupů. Pokud je budeme mít, můžeme bojovat proti šedé zóně, proti černému trhu a proti tomu, aby nebyli hráči chráněni. A to musí být náš společný zájem. Kolegyně Šaldemoze to už řekla. Eh, informační systém pro vnitřní trh tady může hrát důležitou roli. Já souhlasím se s pravodajem, že je třeba eh, při žádosti o licence odstranit zbytečnou byrokracii. Eh, je třeba také plnit splnit technické předpoklady v případě, když se už v některém členském státě tyto podmínky splnily, není nutno znovu o ně žádat. Také eh, doložka o rovnosti, ta hraje tady určitou roli. My musíme také společně postupovat proti ilegálním poskytovatelům. Předpokladem tady k tomu ovšem musí být, že národní zákony jsou v souladu s předpisy EU. Ve své zprávě právě, říkám například o platebním styku eh, a o poskytovatelích a zákaznících. To nemůžeme v podstatě tady podvázat. Ochrana spotřebitelů. I my jsme toho názoru, že efektivní ochrana eh, spotřebitelů vyžaduje vyvážený právní rámec. Je tady nutno, aby se spotřebitelé nedostali do rukou ilegálních provozovatelů. Potřebujeme společné stanovisko standardy ochrany spotřebitelů především pro nezletilé a závislé na hrách. My bychom se měli snažit vytvořit alespoň minimální standardy, takto by se členské státy mohly podle svých představ rozhodnout pro vyšší úroveň ochrany. Příklady konkrétních ochranných opatření v mé zprávě ukazují ještě další identifikační opatření a také povinnosti na, omezit se na minimální minimální věk a v národní kontaktní místa, spolehlivá alternativa k ilegálním hazardním hrám. To je také věc, kterou musíme umožnit legálně ti, kteří mají legální povolení, musí mít možnost své produkty také nabízet. Samozřejmě nikoliv agresivně, jak říkala kolegyně Šaldemoze, a nesmí svádět k hazardním hrám. Komise by se teda měla postarat o vyváženost. Nesmíme se tady eh, zbavit boje proti praní špinavých peněz a také se zde jedná o sportovní integritu. Části tak také můžeme doplnit to, že se musíme starat o boj proti praní špinavých peněz. Děkuji. Děkuji vám. Ano, máme tady velice silný tým expertů, kteří se vyjádřili a kteří pracovali také na mílé zprávě. A nyní chce hovořit paní Rüle. Paní Rüle, máte slovo, děkuji vám. I já bych chtěla poděkovat zpravodaji a také bych chtěla poděkovat oběma referentům. Obě dvě prezentace byly velice zajímavé. I já se domnívám, že pan Fox měl příliš málo prostoru na obšírnou zprávu a já souhlasím s paní Šaldemoza a s paní Petikainen, že i pro mě je stanovení stěžejních úkolů problematické. Sice je pro mě důležité, aby se dodržovaly evropské předpisy, ale to všechno musí mít určitý cíl. Cíle musí být boj proti závislosti a cíle musí také být odstranění nezákonného trhu. Toto všechno musí být od počátku jasné. A právě proto tyto komunitární předpisy, ta, e, ta zmínka o nich je tady poněkud izolována. Musí to být ještě lépe zakotveno. To je první věc. A za druhé chci říci, že souhlasím s panem Kreutzmannem téměř ve všech bodech mimo reklamy. Já jsem toho názoru, že tady opravdu máme zvláštní mimořádný business model a to musí reklama také zohledňovat. Já se domnívám, že není možné mít tady reklamu bez jakých jakýchkoliv podmínek. O tom musíme hovořit. A to je také ten zranitelný bod německé úpravy. Ale členské státy se přece nemohou stále skrývat za subsidiaritou a pak bránit dalším krokům v této oblasti směrem k ostraní, ochraně spotřebitelů a směrem k zákazu černého trhu. To musíme mít na srdci a proto já budu vycházet z vaší zprávy a předložím příslušné pozměňovací návrhy, protože já jsem nadále nadále toho názoru, že toto byla, ta původní zpráva byla skutečně velice vyvážená. A závěrem pan Dion. Děkuji, děkuji. Chci říci, že já souhlasím se vším, co řekla paní eh, Pětikanem o principu, ze kterého máme u této zprávy vycházet. Toto bude mít také své dopady na text. Například v článku 3, tady se hovoří o hazardních monopolech, které omezují a tak dále. Toto je třeba kvantifikovat, protože možná, že se nedají snížit příležitosti, ale lze možná lépe prosazovat monopol. A potom administrativní překážky, břemena, to je článek 8. My většinou omezujeme administrativní překážky, ale já se domnívám, že tady jsou důležité, to musíme kvantifikovat. A potom tady také komise jasně hovoří, že existuje nedostatek informací, Tady se provádí studie týkající se toho, že bychom měli dostat více informací o online hazardu a já se chci zeptat, eh, jak komise, aby nás seznámila více s touto studií, protože ve zprávě tady konstatujeme zákaz povede k nezákonné hře a to je prokázané. A potom jsou tady věci, které chybí. To jsou role bank a Eh, účty a potom také reklama. Jestliže zakážeme určitou formu reklamy, jak to prosadíme na evropské úrovni, dozorčí orgány zdali mohou být povinné ve všech členských státech a zdali mohou spolupracovat, na to bychom se měli také zaměřit a potom také praní špinavých peněz. My to sledujeme každý den v eurozóně, to dokonce eurozónu eh, eh, ohrožuje a já se domnívám, že hazardní hry a praní špinavých peněz jsou velice důležité a musíme proti nim bojovat. Děkuji. Eh, máme naplánované další slyšení. Přihlásí se paní Terabela eh, a několik dalších. Některé tady vítám jako hosty. Pokusím se vás přemluvit, jestli byste nechtěli odložit své vystoupení na příští zasedání nebo maximálně, abyste se omezili na půl minuty. Takže čemu dáváte přednost raději? Půl, půl 30 vteřin a dobře, 30 vteřin. Pan Tarabela a pouštím časomíru. Dobře, budu stručný nechci se vyhnout otázkám, ale dohlasovat do jiného výboru v půl, protože zpráva pana Foxe mě šokuje, takže musím vystoupit. Ne, my neděláme usnesení pro Gibraltar, které je samozřejmě naprosto e, důstojné, ale e, prostě Andora a Lichtensteinsko nejsou součástí Evropské unie a já chci říci, že k tomu, co řekl tady zástupce Gibraltaru, že je třeba využívat vnitřního, vnitřního trhu. Ano, vy využíváte vnitřního trhu, ale neposkytujete jaksi stejné výhody druhým, čili my musíme udělat studii eh, eh, jaksi vlivu na zaměstnanost, kterou vytváříte a přerozdělení příjmu. Někteří operátoři eh, hazardních her jsou možná jak jaksi původem z, z státoprávní loterie, ale podpora sportu, podpora zdravotně postižením, redistribuce prostřednictvím nevládních organizací, to je něco, co existuje a Eh, vy se snažíte nalákat eh, smetánku z celého odvětví, říkáte, že financujete charitativní organizace na podporu léčby gamblerů, ale já si myslím, že by bylo dobré, abychom si o tom pohovořili při nějaké jiné příležitosti. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, byl jsem s vámi velice trpělivý, pan Fielner je tady hostem, dostane tedy slovo. Děkuji, Melkame. Já budu hovořit stručně. Já chci mu poděkovat, je to dobrá zpráva a vychází dobře z minulých zpráv. So, existují různé přístupy členských států, jak přistupují ke gamblingu, ale nesmí to být na úkor spotřebitelů a ochrany spotřebitelů. Na to se musíme zaměřit. My nemůžeme stanovit pouze závazky, my musíme také stanovit standardy ochrany spotřebitelů. A proto se chci zeptat především Finů, jestliže máte závislost gamblingu, můžete si vlastně gambling zakázat? Znamená to, že nebudete závislí na žádných finských hrách a jestliže tedy opravdu jste závislí, tak nebudete hrát ve Finsku a budete hrát jinde, nebo jak se to vlastně bude dělat? Thank you, Mrs. Děkuji, paní Sehnalová. Děkuji, pane předsedo. Na 30 sekund se tedy omezím jenom na tu pasáž, která se týká ochrany spotřebitele. Chci poděkovat eh, panu zpravodaji, nicméně eh, zmíním tři články. Máme? Eh, zmíním tři články. Jeden z nich je hned ten první článek 10, kde se v podstatě konstatuje, že pro ochranu spotřebitele je nezbytná spravedlivá, to je možná otázka překladu, spravedlivá nabídka služeb hazardních her. Já určitě nejsem tedy příznivec nějakého plošného zákazu, ale myslím si, že skutečně ochranu mladistvých a těch zranitelných skupin by, eh, bychom v té zprávě měli zdůraznit poněkud víc. Potom článek číslo 12, tam souhlasím se zpravodajem, že potřebujeme Eh, jaksi další výzkum a studie v tomto smyslu. Já bych chtěla upozornit na jednu z těch studií, kterou provedl Český institut pro výzkum závislostí, eh, která se zabývala online kasíny registrovanými v Evropské unii i ve třetích zemích. A myslím, že ta doporučení jsou pro nás velice zajímavá a stačí je opravdu eh, pouze uvést do praxe. A potom článek 15, už tady o tom byla řeč, někteří kolegové to zmínili, otázku reklamy, ta je, v jeho zpráv, ta je ve zprávě zmíněna pouze eh, jaksi odkazem na klamavou reklamu, ale já bych chtěla upozornit a zdůraznit, že klamavá reklama ano, ale především sociálně zodpovědná reklama a to si myslím, tady bych tu zprávu v tomto smyslu viděla eh, jaksi lépe formulovanou. Určitě tam tu, tento aspekt budu chtít posílit. Děkuju. Ano, budeme ještě eh, příště diskutovat o jednotlivých detailech. A ještě na závěr, pan Gracias. My jsme nyní vyslechli celou řadu témat, která se týkala tématu pana Foxe. Chci zúraznit jednu věc. Řešení problémů nebo stížnosti to by bylo třeba probrat ještě tehdy, bude-li se jednat o ochranu spotřebitelů. Malcolm už tady zmínil, že jsou to důležité otázky a finský model to je opravdu velmi dobrý model, který by měl být zohledněn, ale ochrana spotřebitelů a ochrana mladistvých to je velice důležité téma a také musíme znovu zmínit reklamu. Mr. Fox. A na závěr pan Fox. Můžete udělat krátký závěr. Já tady vítám také zástupce komise. Omlouvám se jim, že jim nedám slovo zase příště a nyní bude hovořit pan Fox a zhodnotí první zasedání. Děkuji, Malkeme. Já jsem si hodně věcí zaznamenal, ale nemohu reagovat na všechny. Děkuji oběma hostům, že navštívili Evropský parlament a sdělili nám své názory. Také děkuji kolegům za, své, za jejich příspěvky. Bohužel nebudu reagovat, eh, protože nebu, když nebudu reagovat na nikoho, pak to bude spravedlivé. Takže my bychom eh, se měli stáhnout, měli bychom pracovat na té zprávě a budeme o ní hovořit zase za měsíc nebo za dva. A e, vlastně lhůta pro pozměňovací návrhy je čtvrtý e, duben a je to také zpráva z vlastní iniciativy, takže pozměňovací návrhy by měly tuto zprávu vylepšit. Já vím, že vy také těsně spolupracujete s ostatními zpravodaji, a dal, Další velká diskuse se bude konat 24. a 25. dobna a my na to budeme potřebovat více času, abychom mohli eh, hovořit detailně a potom také budeme hlasovat ke konci května a já také děkuji za přítomnost komise, děkuji za účast hostů a děkuji za veškeré prezentace a projev pana Picarda bude na naší webové stránce. A nyní přecházíme k dalšímu bodu a to je slyšení, které také otevírá naše diskuse. Jestliže nezůstanete tady na to slyšení, prosím, odcházejte potichu, protože ji jsme trošku přetáhli. Takže nyní zahájíme diskusi o zprávě pana Mendrse a tato zpráva se týká zjednodušení přesunu motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě v rámci jednotného návrhu, eh, trhu. My máme legislativní návrh, jsme hlavním výborem a v rámci tohoto slyšení nejdřív bude hovořit komise a já tady vítám pana Gorku, který nás seznámí se zprávou a hodnocením dopadu ze strany komise a potom bude hovořit celá řada expertů, kteří se budou zmiňovat o výhodách vnitřního trhu a také o zjednodušení registrací eh, motorových vozidel v členských státech. Takže nyní bych chtěl vyzvat pana zpravodaje, aby uvedl diskusi a proto má nyní slovo pan Menders. Děkuji, pane předsedo. Ano, toto je jedna z dvaceti nejvíce, největší stížností občanů, že nemohou přesunovat vozidla z jedné země do druhé a já se domnívám, že komise a tedy my jsme předložili dobrý návrh a doufám, že dospějeme k dohodě, která bude prospěšná pro občany. Já jsem vyzval různé experty z různých členských států, aby nám dali příklady, jak zlepšit toto nařízení a jak e, zjednodušit situaci pro vlády, občany a já jsem zapomněl pozvat někoho z automobilového průmyslu. A já jsem totiž slyšel, že když eh, se toto prosadí, potom eh, také se zvětší trh s ojetými vozy, ale potom trh i s novými vozy půjde nahoru a to je dobré pro zaměstnanost v některých zemích, například pro Německo, kde je velký automobilový průmysl. A my chceme zlepšit hospodářskou situaci a také hodláme být prospěšní občanům. Bude hovořit eh, několik expertů a dozvíme se různé názory. Doufám, že za dvě hodiny budeme mít mnoho nových informací pro zlepšení nařízení. Děkuji vám za úvod. Ano, máte pravdu, že komise byla požádána, aby identifikovala 20 největších stížností e, občanů a nyní e, vyzývám pana Gorku, aby nás seznámil s tímto návrhem. Máme tady také folie a potom si vyslechneme experty. Takže nejdříve dostane slovo pan Gorka a bude mít k dispozici asi 10 minut. Budeme se dívat na čas, ale máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobré jitro všem. Já vám děkuji za pozvání komise, aby vás seznámila se svým návrhem, který byl schválen téměř již před rokem, v dubnu minulého roku. Již bylo konstatováno, tak my se snažíme řešit jeden z nejakutnějších problémů občanů, jestliže se snaží převést auto z jedné země do druhé a jedná se o jeden vnitřní trh, eh, či o jednu oblast, kde přichází největší počet stížností. Eh, komise se snaží usnadnit přesun motorových vozidel a také ulehčit eh, občanům život mm, občané jsou často konfrontováni s různými formalitami, které jsou různé v jednotlivých zemích a my se domníváme, že tento návrh je důležitý jak pro život občanů, tak i pro život firem. Je tady celá řada aktérů, kteří mohou mít také o tento návrh zájem. Já vás seznámím s obsahem tohoto návrhu. My jsme již o tom hovořili, proč nový návrh je to přes, přeshraniční problém a je to překážka na vnitřním trhu. A také je to zmiňováno mezi 20 nejaktuálnějšími stížnostmi eh, občanů a také probíhá již mnoho řízení pro porušení povinností a také soudní dvůr v minulosti byl několikrát vyzvan, aby se vyjádřil k praxím či zákonům v jednotlivých členských státech v této oblasti. Problém občanů spočívá v tom, že přesně nevědí, kde má být jejich vůz registrován a mnohokrát členské státy neumožňují využívat vůz registrovaný v jiném členském státě. Jestliže se vůz používá legitimně na území e, jiného členského státu, pak jsou často zastavovány a dostávají pokuty, anebo jsou konfrontováni s různými e, procesy a je spochybňováno legální využívání tohoto pozvu. A tento návrh tuto záležitost hodlá osvětlit, tak aby tato praxe dále nepokračovala. A formality v jednotlivých členských státech jsou různé a také je vnímáme jako velice kostrbaté a chci se také zmínit o historii tohoto návrhu. Před několika lety komise navrhla harmonizaci daňových eh, registrací u registrace vozů, protože to je ten nejhlavnější důvod pro překázky pro občany. Ale tento návrh se bohužel zadrhl na cestě. A tento návrh hodlá oba dva procesy odlišit, tedy zdanění a registrace. My se domníváme, že lidé nemají problém se e, zaplacením daní či poplatku e, za používání vozidel v jiné zemi, ale to, co je znepokojuje, jsou formality například za změnu osvědčení, vyměna registračních značek a tak dále. Takže tento návrh se bude zabývat pouze otázkou registrace vozů, které již byly registrovány v jiné zemi EU. My se snažíme eh, harmonizovat a zjednodušit registrační postupy. Hodláme také snížit administrativní eh, náklady a postupy. A jak to hodláme dělat? hodláme stanovit, kde má být auto registrováno, či v jakých členských státech mohou u orgány pořádat o registraci vozu. My se na, na tuto problematiku díváme z perspektivy občana. My říkáme, eh, hovoříme o tom, které členské státy mohou žádat registraci vozu, místo toho, abychom eh, dali povinnost členským státům pro registraci. Snížení formalit registrace a eh, zjednodušení výměny informací mezi členskými státy. My, když... Druhý. Druhý Tady byly zváženy různé návrhy. To znamená, tady se to týká eh, výměny zboží a my tady také spoléháme eh, na eh, různé postupy při řízeních pro porušení povinností, ale zdá se, že tento postup je neudržitelný, protože lidé se velice stěhují z jedné země do druhé z profesních důvodů i rodinných důvodů a to znamená, že by byla možnost předložit možnost jedné registrace v EU, jedna registrace v jedné zemi anebo uniformní jednotná registrace v jedné zemi na dobu životnosti vozu. Pak jsou tady ještě další možnosti, které jsou uvedeny ve studii ale v te, jestliže bychom měli harmonizovanou registraci, pak bychom museli mít také harmonizované zdanění. Tento návrh je jistým kompromisem mezi různými možnostmi. a my se domníváme, že to bude mít pozitivní dopad pro občany, protože pak občané budou moci lépe, snadněji přesunovat vůz z jedné země do druhé, buď to auto koupit či prodat v těchto zemích, což bude potom také usnadněná situace pro přeshraniční zaměstnance a také bude zjednodušené, využi, zjednodušeno využívání vozidel v případě, že lidé bydlí na dvou místech a přejíždějí mezi jednotlivými zeměmi a stále se dopravují jedním vozem. Také hodláme zjednodušit život podniků, což jsou díleři ojetin a potom jsou to také leasingové společnosti a jejich klienti. My se domníváme, že toto bude prospěšné také pro národní orgány, eh, že bude zjednodušena eh, registrace a také bude zvo- vytvořena databáze a tak se bude e, bránit různé kriminalitě u například krádeží vozidel. Jaké jsou klíčové aspekty tohoto návrhu? Jak již jsem řekl, tak Návrh nařízení stanovuje princip, na jehož základě může členský stát vyžadovat registraci. A to je tam, kde občan normálně bydlí. Vychází se z předpokladu, že většina lidí využívá vůz tam, kde má své trvalé či běžné bydliště. My dáváme přednost tomu, abychom uh, se, abychom nepřihlíželi eh, k hledisku využívání, protože pak by se muselo postupovat ad hoc. My se domníváme, že je lepší vycházet z trvalého či běžného bydliště občana. A toto obsahuje článek 3 návrhu, kde se definuje, co se chápe pojmem běžné bydliště, jak pro podniky, tak i pro fyzické osoby. Také se tady formuluje zjednodušené obno, obnova registrace. Za prvé se konstatuje, kdy majitel vozidla se přesunuje z jedné země do druhé. A dochází ke změně jeho osobní situace kvůli profesním či rodinným důvodům a v tomto případě majitel si vůz ponechá, ponechá a přestěhuje se do jiné země. V tomto případě by se vyžadovala nová registrace během šesti měsíců po příjezdu osoby do druhého členského státu. Při této příležitosti by museli majitelé prokázat, že vůz byl registrován v jiném členském státě a museli by také předložit osvědčení a potom orgány členského státu by museli použít eh, systém na výměnu dat, a pak by tam získali prostřednictvím tohoto systému všechny potřebné informace. A občané, kteří by nemuseli ukončit registraci v minulém státě, protože to by se provádělo automaticky a nová registrace by jim byla také provedena elektronicky. Takže tato to, toto břemeno již by občané nenesli. V případě nákupu koupě vozidla pak jsou tady různé možnosti my umožňujeme 30 dní, jestliže vůz je zakoupen někým, kdo již je usazen, či má běžné bydliště v jednom členském státě a přiváží vůz z jiné členské e, země a my se toto snažíme také usnadnit takzvanou dočasnou registrací, o čemž budu hovořit za chvilku. Uh-uh. zjednodušená nová registrace se také skládá z ustanovení, kde jasně říkáme, kde se musí provádět či mohou provádět technické kontroly vozidel. Běžně by to probíhalo tak, že fyzická inspekce či prohlídka vozidle eh, již nebude dále vyžadována. Já doufám, že také praktici potvrdí, že databáze a výměna informací v rámci databáze je důležitější pro orgány, než se na vůz podívat. Ale jsou také případy, kdy budou tyto kontroly možné Například, jestliže bude například eh, špatný technický stav vozidla, anebo eh, jestliže budou v jednom členském státě úplně odlišné podmínky pro registraci než v jiném členském státě. Takže eh, bude se více méně vycházet z technických kontrol vozidla v původním státě. To také souvisí s volným pohybem zboží. A e, také existují případy, kdy budou moci orgány odmítnout novou registraci vozidla. Důležitým prvkem eh, je tady elektronická databáze pro výměnu dat, což má také usnadnit, zjednodušit registrační postup. Již jsem také hovořil o předběžné či dočasné registraci či o osvědčeních dočasná registrace by měla překonat moment, eh, kdy dochází k eh, zrušení registrace vozidla v jednom státě a vůz je převeden, převážen do jiného státu. Protože Často dochází k prodeji ojetin novému majiteli a potom přijdou o osvědčení v jednom státě a potom tady vzniká otázka, jak mohou být převedeny, převezeny do jiného státu. A my tady nabízíme možnost, kdy eh, nabízíme tedy období 30 dnů pro novou registraci v novém členském státě a tento návrh se snaží také zjednodušit využívání vozidel profesionály, tedy společnostmi, které prodávají vozidla nebo údržbu vozidel. Tady tyto eh, společnosti také musí dodržovat určité standardy, jako je profesionální kompetence a tak dále. A také se eh, vozy potom budou přepravovat speciálním modusem. So. Takže takový by byl obsah návrhu. My doufáme, že k jeho přijetí dojde v průběhu roku 2013 nebo na začátku roku 2014 a nařízení by mělo tedy vstoupit v platnost po jednom roce od přijetí a pak jsou tam ustanovení, která umožňují vydávání aktů v přenesené pravomoci nebo implementačních aktů a komise potom uvidí, jakým způsobem e, toto funguje a jestli je to tedy tak efektivní, jak doufáme. Takže já vám děkuji, já jsem připraven zodpovědět otázky. Děkujeme. E, to bylo velice užitečné, je to vlastně první příležitost, kdy o tom hovoříme. Otázky budeme klást potom, takže nejprve po blocích Eh, jednotliví řečníci hm, tedy tady teď budou mít maximálně taky 10 minut. Eh, všichni dostali vaš, eh, kopii vašeho životopisu a máte, mají také kopii těch slajdů, takže proto vás uvádím vždy jenom stručně. Takže nejprve si Ehm, vyslechneme situaci z pohledu ehm, motoristů a, a eh, jejich zrušení. takže já tady vítám Klaudii May, eh, která eh, nás seznámí s jejím pohledem na věc. Máte maximálně 10 minut. Vážené dámy, vážení pánové, ADAC, automobilový klub Německa, má vlastně 18 členů, 18 milionů členů. A samozřejmě se snaží problémy, které jsou spojeny s přehraniční registrací odstraňovat. tak děkuje za příležitost moci tady předložit své stanovisko k návrhu zákona. Za a předkládáme tedy následující stanovisko. Právnická centrála ADAC dostává ročně, denně prakticky tisíc dotazů, které se týkají právních otázek na téma mobilita. Z toho se 20% týká tématu eh, dopravního práva. Tento počet eh, je opravdu jedinečný a proto má ADAC reprezentativní předhled o žádostech a problémech. V rámci těchto dotazů se stále větší počet členů obrací na adakte s otázkami, které se týkají přeshraniční registrace. Problémy vznikají tehdy, jestliže si někdo koupí auto v jednom členském státě a tak pak ho převádí do jiného členského státu. Zkušenosti posledních let ukazaly, že je tady potřebná zjednodušená forma přeshraniční registrací KFC. Jestliže se chce někdo přestěhovat do jiného státu a vzít si vozidlo sebou, jsou to například pendleři, občané, kteří mají své prázdninové sídlo například ve Španělsku, se musí vyřešit potom otázky spojené s registrací po nákupu automobilů v EU. Problémy při nákupu. ADAC podporuje poradenskou činnost, když se jedná o otázky e, a odstraňování byrokratických předkážek v případě, že si koupí někdo auto mimo Německo. Jestliže se kupce roz, kupec rozhodne koupit si auto v zahraničí, je konfrontován otázkou, jak by měl převést nově koupené auto do Německa. Eh, převozní eh, převoz těchto vozidel z jednoho členského státu do druhého je opravdu vysoce problematický. Je třeba vybavit vozidlo poznávací značkou, vývozní poznávací značkou státu nákupu. Německá převozní poznávací značka je ale mimo Německo eh, neuznávána. Vývozní poznávací značka není také udělená tomu kupujícímu, který by potom musel dokázat, že má bydliště v jiném členském státě. Je potom možné provést převoz jedinou legální cestou a sice transport na přívěsu, což v praxi často vede k velkým potížím. Tady samozřejmě se ovšem porušuje registrační právo státu nákupu a také německé právo registrace. Itálie v lednu tohoto roku tuto praxi ještě explicitně zakázala ADC a jeho Eh, advokáti mají již eh, k dispozici četné případy, v níž došlo dokonce k zabavení volnickým pokutám, které představují asi 800 eur. Výše pokut je výsledkem na jedné straně eh, porušování zákona vlastně se provozuje vozidlo bez řádné registrace a na straně druhé bez pojištění. Tato skutečnost hraje opravdu důležitou roli, protože italské úřady často neuznávají pojistnou ochranu spojenou s německou e, přechodnou poznávací značkou. Komise navrhuje přechodnou registraci a proto tedy eh, ADAC velice vítá tento návrh a domnívá se, že je třeba eh, vystavit eh, tyto přechodné registrace. A to má dva, dvě výhody. Za prvé se získá také pojistná ochrana a kromě toho si žadatel ušetří jednu cestu na úřad. Další bod mého příspěvku se zabývá registrací vozidla. Tato registrace v zahraničí je spojena s velkými problémy podle četných žádostí a stížností členů ADAC. Právě v zemích, v něž mají Němci, mnoho, mnozí Němci své prázdninové sídlo, jako je například Francie, Řecko, Itálie, má potíže s byrokratickými překážkami. Provádění eh, toho Eh, řízení o registraci pro nerezidenci je téměř nemožné. Proto tedy je třeba pověřit eh, některé agentury, které se touto registrací budou zabývat. Eh, tyto agentury si vybírají poplatek 600 euro v průměru. Proto ADAC také podporuje usnadnění této registrace, o něž se snaží komise. Především plánované odstráňování eh, náročných formalit při registraci ve členském státě určení, což samozřejmě eh, není také eh, pořádně smysluplné řešení. Jednak tedy se jedná o definici toho místa registrace, to je v návrhu 3 v článku 6. Tam, kde máme dva až tři možnosti států, které si vlastně chtějí eh, pro sebe vyhradit toto právo registrace. Takže teď není v podstatě jasné, co je rozhodující, zda je to bydliště a nebo eh, místo, kde se eh, vůz nejčastěji pohybuje. Například v Rakousku, když má někdo, nějaký Němec vozidlo, které převážně eh, jezdí po rakouských silnicích, tak je vyzván, aby ho registroval v Rakousku, i když jeho bydliště je v Německu. Ada kvítá návrh na řízení v článku 3 definice eh, registračního místa které se bude řídit podle obvyklého bydliště. Spojení tohoto místa registrace s obvyklým bydlištěm a po případě také provozovnou má ovšem velké potíže. Na základě rostoucí mobility v Evropě dochází velice často k tomu, že některé osoby eh, mají v podstatě eh, bydliště nebo místo, kde se často zdržují ve více státech, většinou ve dvou a proto v praxi je toto rozhodování velice obtížné. Často to vede v praxi k tomu, že se neodhlásí vozidlo ve svém původním státě a ještě se musí opatřit novou registrací v novém členském státě. Je třeba bojovat proti tomu, aby se museli eh, vrátit eh, majitelé těchto aut do původního státu a tam toto eh, vozidlo odhlásit. Není na to žádný právní nárok. Proto je velice důležité, aby jednoduché ohlašování, odhlašování bylo bylo vyřešeno v rámci tohoto návrhu. Já bych chtěla ještě zmínit článek 5 a článek 6 návrhu nařízení, který spočívá v předpokladech, podle nich členské státy mohou odmítnout registraci nebo opakovanou registraci. ADAC se vyslovuje pro doplnění těchto předpokladů, aby registrace podle článku 5 mohla být prakticky udělena ochrana i podle článku 6. Pojistná ochrana podle názoru ADAK je opravdu nutná. Dostávám se k poslednímu bodu. Ve svém zdůvodnění komise poukazuje na to, že daňová příslušnost by měla být přenechána členským státům a měly by si rozhodnout v souladu s EU právem, kde budou tyto daně vybírány. Existuje tady názor, že je třeba odstranit přes přeshraniční daňové překážky a toto je eh, krok správným směrem. Eh, oddělené posuzování registračních otázek a daňových otázek je podle názoru ADAKu přiblížením k cíli ulehčit eh, registraci a je třeba, aby v případě, že nějaký členský stát vybírá daň ve svém státě, pak potom samozřejmě by ten majitel auta zaplatil eh, tuto daň dvakrát, protože ten nový stát by také daň vybíral probíral. A je třeba, aby se tímto tématem zabývala pracovní komise. Když si to schrneme, pro ADAK Navzdory pozitivnímu hodnocení, eh, pozitivnímu hodnocení návrhu komise je toho názoru, že by bylo třeba vybavit vozidla pojištěním a bylo by třeba také zavést jasné praktické definice dále. Uvede, eh, je třeba eh, také spojit udělování pojistky s udělením registrace. Děkuji vám. Děkujeme. Přesně jste dodržela 10 minut. A nyní si vyslechteme Johna Lewise, eh, který je vedoucím pracovníkem eh, britské asociace eh, leasingových firm. On je odborník na tedy problematiku leasingu a bude hovořit o perspektivách eh, profesionálních, tedy operátorů v tomto oboru a máte prosím také 10 minut. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto příležitost eh, prezentovat tady naše stanovisko. My eh, se této, touto problematikou zabýváme od začátku a velice vám blahopřejeme k dosaženému pokroku. Za řídící výbor Lease Europe bych rád stručně řekl eh, něco o nás. Je to eh, Federace národních združení eh, leasingových a a, pro, a nájemních firm združujeme 43 z dalších asociací což představuje 2000 leasingových forem a 1100 eh, firem pro, pro nájem vozidel, eh, což představuje zhruba 95 evropského trhu. E, my uznáváme v rámci tohoto procesu, že stávající složitost bariér e, kladených členskými státy pro naše odvětví a pro služby, které poskytujeme, vytvářejí celou řadu tedy překážek, které škodí spotřebiteli. E, mám tady tři kapitoly. Jedno je tedy pronájem, druhé se týká přeregistrací a dále. Eh, čili v současné době u pronájmu vozidel eh, roste poptávka spotřebitelů po možnosti cestovat jednosměrně pronajatým vozidlem přes hranice. A to je zvlášť důležité třeba v případě rodin, které eh, si pronajmou vozidlo na přestěhování mm, věcí a e, v takovém případě míváme problém, protože my nejsme oprávněni potom znovu to vozidlo pronajmout v cílové zemi. Máme případy, kdy třeba v, mezi Irskem a Itálií jsme se pokoušeli e, nabídnout to vozidlo pro cestu zpátky Jenže problém je, že my musíme to vozidlo dostat zpátky do místa, eh, odkud vyjelo, což představuje veliké eh, náklady a toto bylo ještě zvláště eh, zdůrazněno třeba v době eh, toho eh, vulkanického mraku, kdy mnoho lidí potřebovalo odjet jedním směrem a pak bylo třeba ta vozidla dostat na naše náklady, na náklady toho provozovatele zpátky. A Eh, eh, bylo by dobré, aby eh, se tato situace zlepšila. Další problém, další bariéra, která nám překáží, je možnost dočasně eh, převážet vozidla přes hranice. Eh, někdy třeba dochází k nedostatkům eh, nájemních vozů v místech, kam lidé jezdí na dovolenou a ono je neekonomické převážet vozidla přes hranice a registrovat je tam na krátkou dobu, třeba na dobu dovolených a ani není ekonomické nabít, kupovat nové vozy na dva měsíce. Eh, jestliže by se měnila základna vozidel pro určitou omezenou dobu, třeba 6 měsíců, to by bylo velice dobré. A pak by v době špičky bylo možné nevyužitá vozidla ze severní Evropy, která jsou používaná většinou pro pracovní účely, a převést je do jižní Evropy, kam jezdí lidé na dovolenou a to by umožnilo, aby tedy počet eh, existujících vozů vyhověl eh, těm jednotlivým špičkám. Čili bychom mohli eh, také vyrovnat vlastně ceny, kdy ve špičce v současné době bývají ceny daleko vyšší a toto by se tím mohlo zmírnit. V minulosti jsme měli ještě bariéry spojené s náklady na přeregistraci a další eh, odvětví, které eh, je, mm, se nás týká, je leasing. Jedná se o 3-4 roky stará vozidla, mm, která mají na je to nějakých 100 tisíc eh, kilometrů a tato vozidla bývají udržovaná, mývají nízké emise a podobně. Ale problém máme s tím, že problém je prodat přes hranice. A v tuto chvíli to není ekonomicky přijatelné, protože náklady na přeregistraci a technologické bariéry, o kterých jsme slyšeli, a problémy, že, potřeba, že nebývají uznávané e, technické kontroly v druhých zemích a požadavky na e, certifikátu o homologaci, které musí být přeloženy do cílové země a podobně tomu brání. Stížnosti, které dostáváme e, od obchodů, obchodníků s ojetými vozy je eh, s převozem vozidel přes hranice. Dnes je to technicky velice nákladné a složité a časově náročné. Eh, já bych vysvětlil nyní, jak vypadá tedy špička v poptávce nákupu, eh, nájmu vozidel. Tady eh, jsou jednotlivé členské státy a tady vidíme třeba poptávku po pronájmu vozidel v prvním, v jednotlivých čtvrtletích v roce a eh, je potřeba třeba v tom době té takzvané špičky mít dostatek vozidel na určitém místě a pak by bylo dobré moci přesunout základnu toho nájemního vozu eh, na místo té nejvyšší poptávky. Taky jsme byli upozorňováni na určité problémy, které se týkají leasingových film registrovaných eh, v určité zemi a, pou, a vozidel používaných pak v jiné zemi. My doufáme, že toto se vyřeší e, eh, přeregistrací vozidla. Ono eh, ale vyřešilo by se to tím časovým omezením 6 měsíců na dobu přeregistrace jestliže firma koupí vozidlo od výrobce, zaregistruje vozidlo v jiné zemi a existují tedy komerční modely i technická řešení, která by se dala eh, eh, uplatnit. Jeden problém, který máme, co se týče stávajícího znění návrhu legislativy, ono by to umožnilo převážet vozidla, ale chceme mít jistotu, že je můžeme také komerčně využívat v tom eh, místě, kam jsou převezena. A takže eh, v zájmu, abych eh, v zájmu ušetření času já asi přeskočím technické detaily a nechám více prostoru na otázky. Děkuji. Bylo to, myslím, velice jasné a srozumitelné i pro lidi, kteří nejsou důvěrně seznámeni s tímto odvětvím a mm, tak a konečně máme dva řečníky, kteří si rozdělí mezi sebou těch zbylých 10 minut. Jedná se o širší otázky spojené s bezpečností občanů a bezpečností vozidel. Takže vítám Petra van den Ende, což je e, programový manažer Nizozemského institutu pro technologii bezpečnost e, a e, který a e, který nám něco řekne na toto téma. Takže pan Van der Ende začne. Děkuji, dámy a pánové. Omlouvám se za svůj hlas, jsem poněkud nachlazen, ale přesto vám děkuji, že se mohu vyjádřit na tomto veřejném slyšení. My se také podílíme na programu registraci. Brainport je sítí, která se rozkládá na jihu Nizozemska a je to velice důležitá oblast, kde se odehrává velká ekonomická život. Tady máme Eh, různé účastníky v rámci našeho institutu. <clears throat> A vytváříme synergické efekty. Je důležité, že ve spolupráci existuje otevřená inovace, především při uznávání značek. My spolupracujeme mezi policií, vládou, ministerstvy, eh, veřejnými zastupiteli, také zde eh, dalšími partnery jsou věda, eh, vědecká obec univerzity a také business partneři. My takto spolupracujeme společně a také získáváme, dospíváme k nejlepší inovaci. PPP vyvinulo různé ochranné programy, například bezpečné eh, vnitřní města, bezpečná průmyslové parky a také potom bezpečné eh, linky či spojení mezi Rotterdamem a dalšími městy. My využíváme tento program a používáme zvláštní systém. Dobré jitro, jmenuji se Leon van de Vás, jsem manažerem pro vývoj at Prodvide, my, to je technologická společnost a já vás seznámím Eh, s novou inovací při rozpoznávání registračních značek. My jsme v oblasti Brainport a máme novou technologii, je to kamera založená na nové senzorové technologii, to je senzor z 20 megapixel a tady máme 20krát větší detailnost, než kterou můžete zachytit ve městech či na silnicích. Máme tady rámec 30 za sekundu, takže můžeme zachytit veškerá vozidla na silnici a máme také pentel Zoom a další digitální funkce. funkce. JPEG New Function a takže můžete touto kamerou dobře zachytit eh, značky. <clears throat> Jsou zde, je zde 25 kamer, které způsobí v synergii. Také musíme potom zachycovat eh, vozidla a zaznamenávat vozidla v noci, nejenom ve dne, a na to jsme také vybaveni. Takže jak to funguje. Většina kamer má rolling shutter, to znamená, že eh, vždy eh, dokážete touto kamerou přečíst poznávací značkou. Příklad, jak můžete také zachytit eh, vozy v různých prozích, to znamená, můžeme identifikovat jednou kamerou poznávací značky v různých pruzích. Toto je obrázek, který by se měl vlastně hýbat, ale nějak nám to nefunguje. Ale my jsme schopni také dělat vlastně videoobrázky takže můžete zaznamenat veškeré poznávací značky, včetně řidiče vozidla. Například můžete tyto obrázky využívat i pro boj proti terorismu a podobně. A nyní máme situaci v noci. Kamera je také vyvinuta pro eh, zachycování příliš rychlých vozidel a ta jezdí také především v noci a proto máme velice dobrou kvalitu obrázků v noci. Dělali jsme testy s jinými kamerami a vidíte tady velký rozdíl. E, tato kamera nám umožňuje rozpoznat poznávací značku. Tradičně to nerozpoznáte, ale naší kamerou uh, dokážete rozpoznat poznávací značku i v noci. To, to se týká také takzvaných dome cameras, která mají lepší e, technologické možnosti než tradiční kamery. Takže tím, že jsme propojili <clears throat> tuto technologii na zachycování vozidel na silnici s dalšími bezpečnostními požadavky u nás, tak proto nyní dokážeme zaznamenávat i e, poznávací značky za zhoršené viditelnosti. Děkuji. vy jste zpravodaj za výbor pro dopravu a vy nás bohužel opouštíte, ale přesto jsem chtěl říci, že se těšíme na další spolupráci s vámi. <clears throat> Takže zahájíme nyní kolečko otázek a také je tady pan Koner za předsednictví, se kterým jsem se také včera sešel a e, já bych vás chtěl informovat o tom, že i předsednictví e, na tomto tématu intenzivně pracuje. Bylo řečeno, že komise schválila tento návrh před rokem, ale my jako parlament e, také zharmonizujeme naše přípravné práce s předsednictvím. Pan Konar si přišel vyslechnout naší dnešní diskusi. A nyní máme 10 minut na otázky. Já také jsem stínovým zpravodaj a položím svou otázku později. A nyní Vy jste stínový zpravodajem za SD, ano? Takže paní Rapti, takže tady nemáme správné informace. Paní Riller je také stínovou zpravodajkou za zelené. My s paní Riller býváme eh, pravidelně stínovými zpravodaji a nyní dám možnost, aby naši řečníci reagovali na přednesené body. Pan Andrew Schwab. Děkuji za mimořádně zajímavé příspěvky. Chtěl bych říci, že skutečnost, že je tady zastoupen ADAC, největší automobilí svaz Evropy, ukazuje, že máme co dočinění s tématem, které se přímo týká mnoha občanů. A velice se samozřejmě těším z toho, že ADAC tuto evropskou úpravu konstruktivně podporuje. Mám přání, které adresují komisi, aby se zdůraznilo a vysvětlilo, proč článek 6 navrhuje čtyřtýdenní lhůtu pro převoz toho, té registrační značky, převezení značky. Tady zástupkyně Adaku řekla, že by možná stačily dva týdny. Možná je možné zaslat tuto značku za dva týdny, ale myslíme si, že čtyři týdny jsou důležité, tak jak je v článku 6. Za druhé bych se chtěl zeptat, může se nám podařit z hlediska komise, aby ten převozce vozidla Pokud jde o článek 8, byl zúčastněn na tom obchodním režimu, protože má samozřejmě velké zkušenosti s tím převážením vozidel, jak je to nejrychlejší a také nejvýhodnější. A třetí bod, který je důležitý, především z hlediska dopravní bezpečnosti a bezpečnosti řidičů a také spotřebitelů. Já si myslím, že musíme zajistit, a to už jsem také zmínil v rozhovorech s panem Otmarem Karasem, ten tady dneska bohužel není, spojení mezi pojistkou a jakožto předpoklad pro ohlášení a registraci e, e, toho vozidla zatím komise takto ve svém návrhu neměla. Souhlasím s vámi ohledně pojištění. E, v tomto výboru se o tom hovořilo, protože výbor pro vnitřní trh a jeho předchůdce podporoval výhody pro spotřebitele v oblasti e, pojištění a zabýval se otázkou dočasného převozu vozidla do jiné země a v mnoha případech i pojištění je velmi problematické. Takže to je potřeba projednat s komisí a zapracovat to do směrnice třeba o pojištění motorových vozidel. A takže paní Stára. Thank you, Mr. Chairman, and thank... Děkuji. Děkuji našim řečníkům. A předchozímu řečníkovi za EPP souhlasím e, s tou otázkou pojištění. E, to je jedna ze slabin tohoto návrhu a někdy to je opravdu problematické. Je to, týká se to veřejné bezpečnosti. Takzvané osvědčení MOT, ne, jsou to, je to typ problematiky, které, kterou se prakticky nikdo nezabývá a ta šestiměsíční lhůta na eh, přeregistraci vozidla s potenciálním zaplacením nebo splněním povinností. Nevím, podle nového návrhu ta zátěž spadá na státní zprávu, jejíž rozpočet je omezovan. Například je, by mě zajímalo, jak eh, se toto řeší v členských zemích v souvislosti s rozpočtovou problematikou. Hovoří se o leasingu a problémech, které s tím souvisejí. Mnozí budou souhlasit, že je problém, jak jste zmiňovali, ten eh, vulkanický mrak, eh, jak lidé tedy potřebovali to vozidlo jenom na cestu jedním směrem to je problém a my bychom měli toto promyslet eh, a hledat nějaká řešení. Každopádně děkujeme za váš čas a omlouvám se, že tady není víc lidí, kteří by tomuto naslouchali, ale rozhodně náš výbor to bere velmi vážně a těší mě, že tu máme i zástupce výboru pro dopravu. Děkuji. Paní Ruler? Um, if I could just make a couple... Tak, dobře, tak eh, já mám taky pár poznámek. Já bych se chtěl zeptat pana Luise na tu otázku možnosti eh, nájemních společností pronajímat eh, svá vozidla a používat vozidla, převez, převést je do jiné země a tam je pronajmout to, co vypadá jako vnitřní problém členských států, jako omezování eh, provozování služeb, tak tady vy eh, upozorňujete na restrikce, které vám brání registrovat vozidlo v jiné zemi a tam i pronajmout. A to řešení, které pan Gokros navrhuje, podle mého názoru s možností přeregistrace, což vám umožňuje to vozidlo používat, ale pak se zase musí přeregistrovat eh, při návratu zpátky. A my bychom měli přijímat širší opatření eh, vůči vozidlům, vůči zemím, které nedodržují pravidla pro jednotný volný trh, ale já nevím, třeba no, mně se mně se zdá, že toto je mm, jaksi možnost, to navržené řešení. Za druhé, eh, eh, uznávání technologií je sice zajímavé, ale myslím si, že některé eh, že by bylo potřeba mít více fotografických záznamů. Eh, jo, problematika rozpoznávání SPZ a podobně, to eh, je eh, téma, které si zaslouží více pozornosti. A Děkuji za slovo. Co se týče vaší poslední otázky, já jsem pozval nejlepší existující techniky, protože je obava, že když se to když se přeregistrování vozidel zjednoduší, co se stane s ukradenými vozy a podobně. Jestli tedy existují odpovídající možnosti kontroly. A tak já jsem pozval lidi, aby ukázali, že technické kontroly existují, ale je potřeba si uvědomit, co to znamená pro soukromí lidí, protože na jedné straně chceme kontrolu, že se nedostávají na silnici kradené vozy, ale na druhé straně potřebujeme také chránit soukromí. To je jedna věc. A z druhá věc, Zástupce komise hovořil o tom, že potřebujeme víceméně nějakou jako evropskou databázi. A mě by zajímalo, jestli ty fotografie nebo, nebo záznamy z kontrolních kamer mohou eh, být rovnou eh, jaksi na, eh, v té databázi, jestli se přímo zobrazují, abychom hned věděli, jestli ten příslušný vůz splňuje všechna, všechny náležitosti. Pan Velko, chcete to okomentovat? Dobře, vrátíme se k tomu později. Ano, já bych chtěl nyní vyzvat jednotlivé řečníky, aby reagovali poměrně krátce ovšem. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za vaše otázky týkající se návrhu. Já budu postupovat chronologicky. Tady se hovořilo o čtyřech týdnech pro novou registraci. Ano, je pravdou, že je odlišná situace v jednotlivých členských státech. Neexistuje jedna lhůta, během které nový vůz má být registrován. V některých zemích je jsou to dva týdny, v některých zemích je to více. My navrhujeme čtyři týdny, aby také se mohli registrovat ti, kteří koupili auto v zahraničí. <clears throat> tak aby lidé měli, se mohli spolehnout na to, že to během té určité doby stihnou. Tak, aby nemuseli spěchat. Pokud se týče pojištění, tak pojištění není za zpracováno do návrhu jako předpoklad pro registraci. Není to tady uvedeno jako důvod pro odmítnutí registrace. <clears throat> Pokud se týče lhuty, tak Toto není předpoklad v jednotlivých členských státech a také se neříká, není principem, že pojištění musí být vždy provedeno před registrací. To lze také udělat později. My bychom chtěli eh, také zabezpečit tak, že v těch zemích, kde tento předpoklad není zakotven, že tedy e, pojištění auta se musí udělat před registrací. <clears throat> Potom je tady jedna směrnice o pojištění motorových vozidel a také e, tato legislativa musí být řádně prosazována, ale ne v rámci této problematiky. Potom otázka šesti měsíců a potom také příjmy a rozpočtové dopady. Já jsem se snažil vysvětlit, že tento návrh se nedotýká zdanění. To znamená, že období pro lidi, kteří se stěhují, tak toto nemá žádné daňové dopady. To znamená, že členské státy eh, tady na členské státy eh, tato praxe nemá žádné rozpočtové dopady. A pokud se týče databáze, zdali databázy lze propojit například s těmi fotkami, které jsme viděli návrh hovoří o aspektech, které by měly být součástí databáze a které by měly být přístupné pro členské státy při nové registraci. A většina bodů je povinných a otázka, zdali jsou tady skutečně uvedeny všechny body, to je otázka pro diskusy ale toto může také na základě návrhu komise být posléze pozměněno. Takže toto je taková flexibilní záležitost. Děkuji vám. Paní May. Äh, Stručně budu reagovat na lhutu čtyř týdnů. Jestliže se podíváte na naše podrobné stanovisko, tak uvidíte lhůtu čtyř týdnů a také šestiměsíční lhůtu, kterou jsem tady hovoř, o které jsem tady hovořila. Myslíme si, že je to trošku eh, krátké. Hovoříme tady především o dvou týdnech, abychom mohli uh, mít převozní značku, která by byla spojená s tím účelem tedy toho převozu a aby tady nebyly vůbec žádné možnosti zneužití. My si myslíme, že šestiměsíční lhůtu bychom mohli zredukovat na tři, aby se zabránilo eventuálnímu zneužití. Pokud jde o databázi, vy jste tady hovořil o tématu odmítnutí a odhlášení. Bylo by to také v této databázi? To bych ještě ráda věděla. Jak už bylo řečeno, my bychom se přimlouvali za to v případě, že bude muset být pojistka připojena tak, aby to bylo v těch členských státech, kde je ta pojistka předpokladem pro registraci povinná. Ano, pan Mendes potom se o tom zmíní a nyní pan Luis. Děkuji, pane předsedo. Podíváme-li se na dočasný pohyb vozidel, pak máte pravdu, když říkáte, že v současné době jsou diskriminační podmínky pro vozy, kde došlo k registraci vozidel. My se domníváme, že šest měsíců by bylo dobré tak, aby se uspokojily potřeby drahé registrace, aby se posléze mohly vozy vrátit. A ztráta příjmů to by vytvořilo nové příjmy pro členské státy, protože by získali z půjčovného DPH. A mm, pokud se týče leasingu, tak problém je, že jestliže chcete po ukončení leasingu auto prodat v zahraničí, pak je to složitá a finančně nákladná záležitost, ale náš návrh by tuto situaci vyřešil lépe. Děkuji. A nyní za tým z Brainport, kdo zde se bude vyjadřovat? Pane předsedo, potřebujete mít opravdu citlivé senzory. Jestliže máte špatné kamery, tak je můžete rovnou vyhodit. Potom také e, soukromí a potom jsou tady uvedené seznamy, které jsou důvěrné a potom také e, výsledky PPP. My jsme dospěli e, ke skvělým výsledkům. E, v minulém roce například se snížil počet ukradených nákladních vozidel ze 74 na 4. To je dobrý výsledek, se domnívám. Děkuji našim řečníkům za první kolečko a nyní eh, máme před sebou druhou diskusi a přejdeme k, eh, ke konkrétnějším aspektům obětovné registrace. A je mezi námi Johan Hachenberg, který je generálním manažérem silničního eh, orgánu pro silniční dopravu v Nizozemsku a on nás také seznámí se stávající databází a s výměnou údajů v rámci databáze. A potom tady je také otázka krádeží vozidel a převozu přes hranice a proto jsem rád, že je mezi námi pan Weghuizen z belgické policie, který o tom bude hovořit. Každý z vás má k dispozici 10 minut a potom budou položeny otázky a potom závěrem bude závěrečné kolečko otázek a odpovědí. Takže jako první pan Hackenberg máte 10 minut. Já jsem generálním manažérem silničního provazu v Nizozemsku. Já děkuji panu Mandersovi za pozvání na toto slyšení a také děkuji předsedovi panu Háberovi a ostatním poslancům z tohoto výboru. Náš orgán je veřejnou organizací a zodpovídáme za tři činnosti. Za prvé je to registrace vozidel a řidičských průkazů a také pojištění. Za druhé typové registrace a potom také za třetí silniční kontroly my máme tedy velké zkušenosti v celé této oblasti, ale dnes se zaměříme na převoz vozidel v rámci EU. My jsme registrační orgán a proto zdůrazňuji, že tato věc je velice důležité. Mezi eh, státní obchodování s auty je stále důležitější. My poprvé registrujeme každý rok 500 tisíc vozidel a 20% je z jiných zemích. Většinou to bývají e, ze zemí evropských. Naše největší obavy jsou to, aby registrace probíhala čistě. Hodláme bojovat proti podvodům a také přispívat k bezpečnosti silničního provozu ale pro nás je také důležité, jsou nízké náklady a dobrá kvalita služeb tato nové nařízení nám pomůže splnit oba dva cíle. Proto se mi tato iniciativa velice zamlouvá. Je velice důležité, aby registrace v jiných evropských zemích byla snadnější. Nejenom pro nás jako registrační orgán, ale také pro občany, kteří stále více přejíždějí přes hranice a kupují si auta v jiných členských státech. Tyto dvě věci se musí usnadnit pro občany a také se musí <clears throat> zjednodušit život pro příslušné orgány. Zjednodušení převozu vozidel do jiného státu je možné jenom tehdy, když se to bude dělat digitálně. Elektronická výměna dat je cestou pro dobrou a plynulou eh, opětovnou registraci. Dnes ne, nehovoříme o výměně dat poprvé. Před dva lety si začaly členské státy vyměňovat údaje o kradených autech, o pokutách a také o převozu vozidel z jedné země do druhé pro elektronickou výměnu dat využíváme systém UCARES. A my jako nizozemský orgán jsme jeden ze základajících členů a proto by bylo dobré využívat tento jedinečný systém také pro toto nařízení. Já bych vás chtěl seznámit s tímto systémem UCARES a proto vám ukážu malý film.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 So you have seen something about the Nyní jste se seznámili se systémem UKERIS a systém UKERIS umožňuje také výměnu údajů o pojištění, o tom se také zde hovořilo. A jak jste viděli, je důležité použít, využívat UKERIS pro toto nařízení. UKERIS je prověřený systém, je uh, lev, to levný systém, který už je také legislativně využíván. Ale bohužel tento systém není zmíněn v návrhu komise. E, tady se hovoří o soft aplikaci, ale proč se má vyvíjet něco jiného, když něco dobrého již existuje? A v současné době nizozemská vláda a také všechny evropské vlády chtějí šetřit, takže by bylo dobré využít stávající systém. mně se zdá, že je nejlépe využívat stávající kapacity a tak snižovat náklady. Tento systém eh, používá mnoho členských států, je možné také snadno přidávat další funkce a také tento systém je velice výkonný. Eh, to znamená, že v příloze nařízení by systém Eucharis mohl být eh, také zmíněn. Pokud se týče údajů, každý systém má osvědčení o schodě a my také navrhujeme to je vlastně ten systém, tak říkajíc, narození vozidla a my navrhujeme, abychom využívali těchto údajů pro výměnu informací e, v rámci importu a dovozu. A pokud se týče e, tachoměru, kde dochází k přetáčení tachometrů, a e, dochází k velkým podvodům s přetáčením tachometru a právě proto při exportu by se měl uvádět počet najetých kilometrů, který by se posledně dal dobře kontrolovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, také vám děkuji za film eh, a to nám také zpříjemnilo naše zasedání. A nyní pan Vrchojsen, který je specialistou na krádeže vozidel a ten nám nyní sdělí své zkušenosti v této oblasti. Děkuji, pane předsedo. Název mojí prezentace je eh, Zjednodušení ano, ale musíme si uvědomit, že to zjednodušíme také zlodějům, kteří se snaží legalizovat kradené vozy. Takže já tady teď hovořím nejenom jako zástupce eh, belgické policie, eh, jako oddělení majetkové kriminality, ale jsem také součástí eh, sítě Carpol, která združuje 25 až 27 hm, členských zemí. Moje já jsem vedl studii v roce 2010 pro síť Carpol o modu operandi kradení vozů a jejich legalizace v Evropské unii. To vedlo k závěrům rady ohledně lepšího zjišťování kradených vozidel a e, jejich zachycování. E, stávající největší problém e, podle posledních údajů Europolu ještě v roce 2011 třeba bylo ukradeno v EU 653 827 vozů, z nich polovina nebyla nalezena. Je to, eh, je to půl milionu, ale eh, z toho hm, polovina je ještě velmi mnoho. Profesionální, jedná se o, hm, o oblast, kde působí profesionálně organizované skupiny které mají sofistikované systémy legalizace těchto kradených vozů eh, v zemích jejich registrace eh, provádíme kontroly v Evropské unii, bylo již provedeno mnoho, ale obecně problém je, že celá řada opatření je jenom částečně implementovaná. Třeba článek 102a Schengenské umluvy, kdy eh, se má kontrolovat v, v, v Um, informační eh, systému eh, pouze 19 z 25 členských zemí toto tedy kontroluje, pouze 9 kontroluje dokumenty eh, a pouze 11 členských zemí to tak činí systematicky. Některé to dělají na Mátkově a mnoho kradených vozidel pak není odhaleno. Viděli jste EuKaris, takže o tom já nemusím hovořit, je to výborný nástroj, ale zase používá EuKaris pouze předchozí 14 členských zemí. Eh, pak eh, máme problematiku technických kontrol při přeregistraci. To je dobré, ale ti ty mm, zloději mají velice dobře technicky zvládnuté ty způsoby, e, takže v některých e, zemích existují soukromé firmy třeba, které jsou najímány pro zjišťování e, falza, třeba ve, ve Slovensku, kde pracovníci běžné technické kontroly by třeba sami nepoznali kradené auto. Takže v čem je problém a jaké typy kontrol potřebujeme. První věc je, pokud by se nedělaly kontroly v, v rámci systému Schengen nebo EuCaris pak se dá registrovat kradené vozidlo bez problému. Čili měly by se eh, automaticky a systematicky kontrolovat vozy v, systém, v šengenském systému nebo v systému EuCaris. Za druhé, falšování čísla VIN, eh, uvedení nějakého falešného, kde se přerazí 6 eh, na 8 a Eh, třeba v systému je číslo s tou šestkou, když se to přerazí na osmičku, tak se to neobjeví, ale třeba v rámci systému Eucharis bude uvedeno, že toto číslo vin ovšem neexistuje. Eh, takže eh, to jsou ty dva starší typy používané a teď ty nové způsoby falzo, falsifikování je použití sfalšovaných dokumentů eh, a v tomto případě Eucharis může pomoci, jestliže uvede číslo příslušného eh, dokumentu, jestliže přerazíte číslo ven, ale ne, neodpovídají tomu papíry. E, potom e, je tu další způsob, že je možné ukrást vozidlo a ukrást doklady k jinému vozidlu a ty potom dát na to kradené vozidlo. Kradené vozidlo je sice registrované v šenkenském systému, ale krádež dokumentů není v systému, protože nešlo o krádež vozidla. A systémy, jak šengenský, tak Eukaris, oba nachází řešení. Jestliže se dělají tyto kontroly systematicky, pak by se na to přišlo. A další eh, je, další způsob je, že nedojde k ukradení žádných registračních dokumentů, takže to není v systému, ale zjistí se to eh, v systému šengenském, kdy třeba eh, máte Eh, novou identitu. Třeba jedete do země, kde nevědí, kde zaregistrují to auto jako nové, nikde to není uvedené, tak tady je třeba si uvědomit, jaký, jaký je status tohoto vozu a v uh, Eukarisu třeba je uvedeno, že je to auto poškozené a vyžaduje technickou kontrolu a potom najednou se někde objeví jako normální e, vozidlo e, z druhé ruky, tak pak e, je to důvod pro policii, aby se na to podívala zblízka. Nejtěžší způsob zjišťování jsou podvody v případě leasingu, Eh, slyšeli jsme tady vystoupení Lease Europe. V posledních letech existuje jednoduchý eh, trik, když máte více, ale měsí, několika měsíční leasingovou smlouvu, vy si to auto pronajmete, pojedete do, s ním do zahraničí a tam ho normálně zaregistrujete, to auto není kradené, takže vy ho normálně zaregistrujete v, nové, v té nové zemi, můžete mít nějaké falšovanou kupní smlouvu třeba a e, zaregistrujete to. A někdy tam předloží nebo si e, obstarají dočasná, techn, e, dočasné registrační značky, tím se vlastně vypere ta první registrační značka eh, té leasingové firmy a potom i vozidlo registrováno bez problému. A za pár měsíců leasingová firma zjistí, že auto není vrácené a mezi tím vlastně už to prošlo všemi kontrolami a už je registrované jako, jako čisté. Čili je třeba věnovat tomu velikou pozornost, a e, v případě čerstvě registrovaných vozů po týdnu nebo měsíci je, je možné zpětně dohledat to e, dočasnou e, přeregistrační známku, kdy třeba mm, se to na to potom přijde. A to jsou tedy ty nejběžnější způsoby, kdy je možné zkontrolovat, zda vozidlo bylo ukradené nebo poškozené, nebo mu byly ukradené papíry. V současné době tyto kontroly figurují v příloze návrhu nařízení takže pokud toto by bylo implementováno, potom tento dokument by byl prvním jaksi povinným eh, dokumentem, kromě částečně implementovaných článků Schengenu a Eucharis. A umluva by a v rámci Evropské unie zajistila systematické kontroly v těchto systémech a potom by bylo opravdu těžké legalizovat kradené auto a, a, a, a přestali bychom podporovat vlastně tento ilegální obchod. Děkuji za příležitost vystoupit na hm, eh, téma této stinné stránky volného trhu. Děkuji, děkuji za velice praktické informace eh, z bojové fronty, jak bych tak řekl. Takže teď si můžeme dát druhé kolečko otázek na tady toto téma, třeba kradených leasingových vozů a podobně. Víme, že je o to velký zájem. Teď máme poměrně dost času, takže eh, chcete jako zpravodaj vystoupit? A potom Andres a potom Katrin. Pan Overmeyer je tady taky, takže taky může vystoupit, když bude chtít. Takže pane Smandes, prosím. Děkuji, pane předsedo. Je zajímavé, jak technologie hraje významnou roli v této zprávě. Já mám dvě otázky, jednu obecnou. Je možné mít ty chytré kamery, jak jsem se ptal, třeba napojené na Eucharis a nebo je, jestli je možnost, aby počítače automaticky kontrolovaly ty čísla, to znamená ne jenom lidé, ale aby počítač sám identifikoval automaticky registrační značky, které jsou e, zaznamenané jako kradené. A za druhé hovoříme o dočasných registračních značkách a já se chci zeptat, jestli je možné zlepšit digitální registraci, tak abychom nepotřebovali dočasnou registraci. Koupíte si auto nějakým způsobem, registrujete ho v jiné zemi a od toho okamžiku to je taky otázka Katrin je tím zodpovězená. Ten členský stát v okamžiku, kdy je auto registrované digitálně, a kdy už má, musíte už začít platit daně v té nové zemi, tak pak už žádná e, přechodná registrace by nebyla potřeba, protože tam je taková určitá šedá zóna. Jestli je tedy možné technicky tak toto vyřešit. Co si myslíte o těch šesti měsících, které jste už zaplatili? orgány e, v státní správě nemají nutně způsob, jak vám vrátit peníze automaticky. Prosím, pan Šváb. Pane předsedo, já bych rád položil e, zástupci Eukarisu otázku. Vypadá to, že v Eukarisu, do Eukarisu nejsou zapojeny všechny členské státy. A proto se ptám, je to vůbec možné? Nepodílejí se skutečně všechny členské státy na Eukarisu a můžete nám říci proč? No, Myslím si, že toto také bylo již částečně zodpovězeno ve filmu, ale Eh, toto není specificky, tedy tento systém není specificky zmíněn v tomto návrhu, ale je možné eh, se pobavit především o výměně údajů. A nyní paní Styler. Děkuji, paní předse, pane předsedo. Děkuji také ostatním řečníkům já jsem také přemýšlela, kdo patří k o něm 14 členským státům. Některé také nejsou součástí Schengenu. A toto video bylo velice zajímavé, protože jsme viděli, že se na tomto systému podívají také Island, který například není členem EU a ostatní člen země nebo některé země nejsou, eh, se nepodílí na tomto systému. A tady se hovořilo především o krádežích vozidel a v některých členských státech dochází k většímu množství krádeží než v jiných a také policejní spolupráce se musí podporovat a je třeba především postupovat preventivně a vyměňovat si údaje o ganzích, které působí ve všech členských státech. A je důležité opravdu v této souvislosti proti nim něco podnikat. Já vám děkuji za tuto informaci, protože nám ukazuje, jak je možná elektronická spolupráce, ale pak také musíme pracovat na otázkách ochraně dat, protože tyto dvě věci jsou, tak říkajíc, manžmál kontraproduktivní. Děkuji vám. Um, Heidi? Heidi, já bych vám vlastně chtěla pouze poděkovat. Já bych také chtěla poděkovat panu Mandersovi za dobrý úvod. Je to opravdu dobrá pomůcka, když se nyní tímto tématem začínáme zásadně zabývat. Děkuji vám ještě jednou. Děkuji, děkuji, pane předsedo. I já bych se chtěl připojit k těmto díkům a Já musím říci, že se chci také zeptat na Eucharist. Mě by zajímalo, kdo financuje Eucharis a, a kdo je vlastně majitelem systému. Bylo by totiž rozumné, kdyby se tento systém využíval. Informativní byla pro mě informace belgické policie, kdy kolega hovořil o praktických problémech. Já bych měl ještě několik otázek, ale na začátku se chci zeptat, zdali tyto eh, informace na foliích by mohly být poněkud rozšířeny. Ano, mě by to velice zajímalo, především kdybyste nám vysvětlil závěry co by bylo ze strany praktiků nutné a jaké požadavky a e, jaké iniciativy byste nám mohl nabídnout. To je všechno k této prezentaci. Děkuji vám. A děk... ano, nyní pan Manders. Já jsem také hodlal položit otázku, ale vy jako zpravodaj máte přednost. Ano, já jsem přemýšlel o Eukarisu. Já, mě by zajímalo, kdo je majitelem Eukarisu. Zdali Eukaris se může rozšířit na celou Evropu, protože je důležité, eh, jestliže toto zapracujeme do nařízení, pak také musíme vědět, zda je to možné z hlediska práva pro hospodářskou soutěž. A eh, zdali na kdo je tedy majitelem eh, Eucharistu zdali by to mohla být eventuálně Evropská komise. Ale zde musíme postupovat opatrně, říká pan předseda. A nyní pan Weckhausen eh, hovořil o krádežích čísel VIN a to je v podstatě přečíslování vozů. My máme viditelná čísla pod čelním sklem a to by měl být také bezpečnostní znak. A mě by zajímalo, zdali se nadále provádí fyzická změna těchto čísel. A pak také by mě zajímalo, Eh, zdali se využívají jiné elektronické pomůcky, které prakticky nejsou manipulovatelné a zneužitelné. A nyní několik otázek na naše experty. Perhaps we'll, we'll go, I'll, I'll start right and in and then we can, we can go up right through and I'll finish with Mr. Gorka. Um, so Mr. Vekhuizen first. Beckheisen má první slovo. Děkuji, pane předsedo. K první otázce ohledně větších detailů. Já, mám, já jsem dělal zprávu z roku 2010, která je tady shodnutá. A jestliže bych ji aktualizoval novými čísly, tak myslím, že by nebyl problém to výboru poslat eh, pro další slyšení. Trošku eh, bych to možná očistil ale myslím si, že v zásadě jsou to strategické informace, které nejsou důvěrné a které jsou eh, jaksi přístupné partnerům, s tím by neměl být problém. Druhá otázka, co se týče falšování čísel VIN, eh, je třeba toto samozřejmě sfalšovat fyzicky, to znamená přerazit to číslo, eh, jinak by to bylo vidět. Viditelné číslo VIN pro nás nemá velkou hodnotu, protože to bývá jako něco podobného jako kus papíru nebo, nebo e, něco, co se dá na, na e, laserové tiskárně e, změnit, to vůbec není, není řešení. Ale RFND je řešení z posledních let, diskutovalo se o tom na národní úrovni. Na evropské úrovni zatím v tuto chvíli to ještě není řešení. Potom je problematika tagů, to znamená desítky a tisícky součástek s mikroskopickým eh, číslem VIN, které je jaksi čitelné pouze s, eh, jaksi pomocí příslušného eh, vybavení, ale automobilový průmysl se velmi zdráhá uplatnit takové řešení. Zatím ale existuje poptávka pro ehm, komise snad zadala nějakou studii na toto téma, ale ehm, nevím, asi se tím bude zabývat e, výbor pro vnitro a a spravedlnost, takže nevím, jestli takto jsem zodpověděl vaše otázky. Děkuji. Pan Hackenberg. Děkuji. Takže nejprve otázka týkající se počtu zapojených členských zemí do Eukarisu. Těch 14 zemí, jak mi upozornil kolega, to jsou stávající čísla. Existuje dohoda z roku 2008, Brum Treaty, kde je uvedeno, že EuKaris je povinen, že je povinné používat EuKaris v rámci přeshraniční Eh, aktivity, čili členské státy by měly EUCARIS užívat. V tuto chvíli je to 19 členských států, které jsou zapojené do eukarisu, nikoli 14. Pak máme problémy se šesti dalšími státy, které mají problém připojit se na eukaris, a k tomu by mělo dojít v průběhu tohoto roku. A dva členské státy, které se zatím nerozhodly kdy začnou Eucharist užívat, ale mají tuto povinnost eh, v důsledku smlouvy z Primu. A eh, takže tolik z mé strany. Otázka týkající se členských států. To je toto. Za druhé, kdo je vlastníkem Eucharistu a kdo to platí. Existuje smlouva mezi členskými státy, to znamená, člen, členské státy jsou vlastníky a e, řídící výbor e, rozhoduje o e, aktualizaci systému, o nových, e, novelizaci součástek, o údržbě. Není to drahý systém, jeho celková cena je 700 tisíc eur e, pro každý členský stát. Já jsem zapomněl říci, že podle smlouvy z Prymu již nyní všechny členské státy přispívají na Eucharist. To také pomáhá k eh, prosazení a připojení všech zemí. V průměru je to 14 tisíc eur na jeden členský stát. A, takže členské státy jsou vlastníky, rozhodují o dalším vývoji, v nových funkcích a tak dále. A poslední otázka se týkala připojení na automatické kamery. V případě směr, přeshraniční směrnice vím, že je možné udělat přímé připojení, ale možná kolega by toho věděl více, ale nevím, jestli v reálném čase. Ale v Nizozemsku a, v mnoha jiných zemích registrační orgány jsou napojené na policejní systémy a mohou využívat přímo tyto systémy eh, bezprostředníka, jak jste se ptal, pro zjišťování tedy fotografií, případně sankcionování eh, nepojištěných vozů, kradených vozů a tak dále. Doufám, že jsem zodpověděl všechny otázky. Ano, děkuji ještě k té okázce Eukarisu. Je Eukarist tedy jako jak, jakási centrální agentura nebo struktura. To není centrální systém. Centrální agenturou je ten, ten participant board, tedy ta rada účastníků, ale technicky ten systém není centralizovaný. Je to velice jednoduché přenáší vlastně data z jedné země do druhé eh, v rámci sítě a na druhé straně je to jednoduchý počítač PC s příslušným, je tam jeden software pro smlouvu z primů, jeden software pro výměnu vozů a tak dále. Je to asi 10 nebo 12 aplikací, které si musíte instalovat na svůj server nebo na svůj počítač ve, ve své zemi. Uh, a získáte připojení do té celé sítě a tímto softwarem můžete nahlížet do databáze, do vaší centrální databáze, vaší policejní databáze a tak dále. Čili ono je to velmi jednoduché. Je to otázka softwaru a propojení té evropské sítě. Já jenom stručně, těch 14 zemí, které jsem zmínil, byly státy, které podepsaly smlouvu Eh, to je byla smlouva o výměně informací. Smlouva z Prymu eh, je pouze eh, jaksi implementační, ale to není právní základ pro povinné kontrolování, zda auto bylo kradené. Čili těch 14 států, to se týká kontrol kradených vozů a, a další tedy kontroly držitelů řidičských průkazů a podobně. Pokud pokud by samozřejmě 26, 27 zemí používalo Eucharist, bylo by to výborné řešení. Pokud já vím, ono není nutné tu smlouvu podepsat pro používání Eucharistu, jestli se nepletu. Asi to různé pro jednotlivé země. A no, to téma bude ještě jistě taky předmětem dalších jednání. Takže další řečník chce nám odpovědět? Hmm. Yes, uh, ano, chtěl bych se vrátit k automatickému rozpoznávání poznávacích značek. Podíváte-li se dnes eh, eh, na to, jak se tento systém implementuje, tak se to provádí digitálně a takto se to provádí v mnoha zemích, takže není žádný problém rozpoznat to správné vozidlo a při propojit to s poznávací značkou a pak víme, zdali tato poznávačka, poznávací značka k tomuto vozidlu patří nebo ne. A i vaše kamera také může zaznamenat řidiče, ale samozřejmě také detaily vozidla, protože někdo může vyměnit poznávací značku a když ji vymění, tak je dobré mít také celkový pohled, tedy obrázek vozidla, který je, a pak tyto obrázky, to pozměněné a to původní vozidlo můžete vzájemně porovnat. A John Lewis, ještě několik bodů, ještě nějaké připomínky. Děkuji, pane předsedo. jsem eh, velice rád, že jsem se eh, dozvěděl, že se znížilo počet krádeží téměř o třetinu. A kolegové hovořili také o složitých situacích, když celní orgány eh, mají vozidlo ve svém držení. A to je vždy složitá záležitost. Nesmíme ztrácet ze zřetele situaci, že my chceme zlepšit celý proces eh, týkající se například technických prohlídek a také eh, chceme využívat techniku na prevenci. My nemůžeme očekávat, že nařízení bude e, bránit a také ubrání celé odvětví proti špatným zákazníkům. A také by bylo dobré, když potom zneužitá a ukradená vozidla by mohla být identifikována v cizích zemích, ale samozřejmě proti zneužití a ukradení lízových vozidel, nalízovaných vozidel se nemůžeme celkově bránit. Chce se vyjádřit ještě paní May? Já bych měla krátkou připomínku ještě, která by se týkala technologie, o tom jsme teď něco slyšeli, rozpoznávání značek a voz řidičů, to je také důležité, aby byly dodržovány eh, zásady ochrany dat členských států. To byla jedna věc, kterou jsem chtěla prohlásit a potom jste tady zmínili téma podvody, toto téma eh, je také téma, kterým se ADAK intenzivně zabývá. Já chci zmínit, že tady máme v podstatě podstatě eh, databázy a můžeme si vyměňovat prakticky řešení, můžeme si vyměňovat eh, názory a tedy informace a je to velký přínos k řešení tohoto problému. Děkuji. A závěrem ještě bude hovořit pan Gorka a posleze zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za veškeré prezentace, které byly velmi zajímavé. Tady se také zmínil Eurocaris a s tímto bodem e, začnu. Stávající návrh e, ponechává tuto záležitost otevřenou. Článek 7 nabízí komisi možnost také vybrat si software, který by vy odpovídal cílům nařízení. Takže komise se nerozhodla, že definuje zde například používání Eurocaris, nechala tuto možnost otevřenou a také máme rozhodnutí rady, které hovoří o využívání Eurokarisu v jiných oblastech, takže si myslím, že není žádný problém začlenit tento nápad i do tohoto návrhu. A komise když bude zvažovat možnosti databází, pak bude především využívat stávající možnosti, které budou optimálně fungovat a také sníží náklady. Pak tady padla otázka dočasné registrace, zdali to můžeme úplně přeskočit, te, tuto část. A otázka přechodného řešení. Z praktického hlediska to může být složité, protože při, u přeregistrace pak by to znamenalo, že stát registrace by musel vystavit pro stát přeregistrace nově osvědčení. Takže podle našeho názoru toto dočasné osvědčení je nadále zapotřebí ale zdá se celá věc zjednodušit využíváním databáze. A otázka paní May. Ano, databáze poskytuje informace o době platnosti osvědčení a také o tom, která osvědčení již jsou neplatná, takže tato informace je k nalezení v databázi. Já bych chtěl poděkovat všem řečníkům za vaše příspěvky. Toto slyšení bylo velice kvalitní a hodnotné a bylo dobré jako úvod pro legislativní proces. A nyní dávám slovo zpravodaji panu Mandersovi, který se také zmíní o harmonogramu, který je sice provizorní, ale byl schválen koordinátory. A my musíme také sladit náš harmonogram vám s radou a pustit se do práce. Prosím, máte slovo na závěr dnešního zasedání. Děkuji, pane předsedo. Dostali jsme mnoho roz, různých informací. Za prvé chceme zlepšit situaci pro občany, tak aby to bylo pro občany jednodušší, ale pak jsme také slyšeli obavy vlád, jak kontrolovat celou tuto sféru. A také experti nám e, řekli, že můžeme skutečně prosadit to, co navrhujeme na evropské úrovni. Já bych chtěl ještě jednou zopakovat to, co řekla paní Rühle, která hovořila eh, o tom, že toto slyšení bylo velice prospěšné pro zlepšení návrhu komise. Také tady byla eh, žádost eh, majitelů čerpacích stanic tak aby oni také mohli vidět, zdali vozidlo má pravou značku, tak aby mohli požádat o zaplacení e, naplnění nádrže předem, protože tam také dochází ke ztrátě peněz. A no, já se domnívám, i z hlediska zločinnosti dokáže toto nařízení vyřešit mnoho problémů. Kolegové, Také nám dali informace e, ze svých zemí, z ADAC a tak ukázali, že e, vnitřní trh sice funguje, ale může být ještě zlepšen. A harmonogram, na který se ptáte, já jsem o tom již diskutoval se sekretariátem. Vy máte tento harmonogram, který je pevný, já ho neumím z hlavy, ale my jsme ten harmonogram trošku prodloužili. ale já se domnívám, že budeme nadále ve vzájemném kontaktu a budeme předkládat praktické návrhy. Ta, budeme také konstruktivně spolupracovat se stínovými zpravodaji, ale závěrem chci říci, že doufám, že především členské státy budou spolupracovat, protože vidíme, že není tak úplně těžké zastavit kriminalitu v této oblasti. Takže doufám také v jejich účinnou spolupráci. A nyní harmonogram. Jak jsem říkal, budeme na tom ještě pracovat, protože zatím je to velice orientační, ale potřebujeme mít představu. Vy e, musíte poslat do 29. dubna zprávu k překladu, což znamená spoustu času. A od 20 e, pro, pro přednášení pozměňovacích návrhů je termín 27 června a 19. září by se eh, to projednalo a v říjnu odhlasovalo. Myslím si, že bychom se na to měli podívat. Ono bude taky záležet na radě. Rada mě ujišťovala, že to bere velmi vážně, začíná na tom intenzivně pracovat. A myslím si, že tedy času máme dost, uvidíme, možná se podaří toto odhlasovat ještě před mm, eh, letními mm, prázdninami poradíme se se stínovými zpravodaji, ale teď tedy máme slyšení, ale na slyšení se jaksi česat, čekat nemusí. Eh, takže podíváme se, jestli se nám podaří ušetřit nějaký čas a, a kdyby se podařilo dosáhnout eh, schody mm, za příštího předsednictví, bylo by to fajn. Takže já děkuji všem účastníkům, všem hostům, Eh, děkuji také eh, těm, kteří nás sledují na internetu, v členských zemích a, a eh, kde zástupci vlád, nevládních organizací a podobně, kteří nás sledují. To mě velmi těší a já jim děkuji. Takže tím končí naše dopolední zasedání. Sejdeme se tady v 15 hodin Doufám, že přijde i pan Semeta, kterému dnes nebylo dobře. Eh, musíme projednat eh, plán pro DG Taxud, takže ve 15 hodin vás tady budu všechny čekat. Děkuji.